Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Mohu vás prosím požádat, abychom se usadili, abychom tak za minutku mohli začít. Takže prosím, pohodlně se usaďte. a dokončete své hovory. Uh, <clears throat> let me welcome all of you. Dovolte, abych přivítal v sále všechny a především tedy eh, designovanou eh, komisařku a místo předsedkyni pro energetickou unii, eh, paní Alenku Bratušek. Paní Alenka Bratušek je bývalou ministerskou předsedkyní slovinské vlády a naše slyšení je e, společně organizováno výbory e, e, pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost potravin, kterému předsedá pan kolega Lavia a výbor pro průmysl, dopravu a cestovní ruch, kterému mám tu čest předsedat já. Je to naše druhé společné zasedání v podobě slyšení a my oba dva budeme spolu předsedat tomuto eh, slyšení. Dovolte, abych přivítal eh, všechny přítomné v sále, což jsou především eh, členové našich obou výborů, ale také zástupce občanské společnosti, nevládních organizací z různých členských zemí, a kromě toho naše veřejné slyšení je vysíláno po internetu z webových stránek Evropského parlamentu. Vítáme tady také Evropany, kteří nás sledují Dovolte, abych připomněl, že eh, výbor ITRE je obecně zodpovědný za energetickou politiku EU a za řízení vnitřního eh, trhu s energií, zabezpečení eh, dodávek, efektivní využívání energie, využívání nových druhů energie, podporu propojování sítí, zvyšování energetické účinnosti, Eh, budování transevropských sítí a infrastrukturu. Energetická politika bude zcela jistě jednou eh, z priorit v nacházejícím funkčním období komise a proto tedy se budeme ptát eh, paní dezignované komisařky a místopředsedkyně komise, jak chce zvládat četné výzvy poněvadž víme, že otázky, jako je konkurenceschopnost, zahraniční politika, průmysl, to vše eh, jsou součásti a mohou být velmi důležité součásti energetické unie. Všichni jste od výboru Envy a ITRE dostali eh, předem eh, tyto dokumenty mission letter pro paní Bratušek, její životopis, prohlášení o e, finančních zájmech a jejich ověření naším výborem Jury a také všechny písemné odpovědi na naše otázky, tedy onen dotazník. Vše to máte před sebou. A ještě dovolte poslední větu, než Požádám pana kolegu La Viu, aby převzal vedení této schůze. Parlament designované komisaře posuzuje na základě jejich všeobecných kompetencí oddanost evropské myšlence a osobní nezávislosti. Také posuzuje jejich znalosti v oblasti budoucího portfolia a komunikační schopnosti. Čili toto bude hlavním úkolem našeho slyšení. Eh, pane eh, předsedo, máte slovo. Dě, děkuji. Já bych vás také všechny velmi srdečně rád přivítal a samozřejmě dezignovanou eh, komisařku pro energetickou unii, paní Alenku Bratušek. Poté, co eh, samozřejmě plnila eh, významné úkoly v, eh, své slovinské vládě, tak zahájila svou politickou kariéru v roce 2011, kde tedy byla pověřena na ministerstvu financí Eh, kontrolou financí. Později se stala eh, premiérkou Slovenské republiky. Byla to první žena, která zaujímala takovouto funkci ve slovinské vládě. V květnu 2014 se stala také ministriní eh, zdravotnictví. Ve své oblasti odpovědnosti v komisi by měla řídit a koordinovat práci několika komisařů, zejména tedy komisaře pro klimatickou oblast a energetiku, komisaře pro energetiku politické záležitosti, námořní eh, oblast a rybolov. Takže portfolio je také eh, pokryto eh, z části komisařem pověřeným environmentální politikou jsou zde velice důležité výzvy zabývající se dlouhodobým bojem proti klimatickým změnám. Eh, Určit jsou zde klíčové iniciativy, které by měly eh, umožnit Evropské unii vést vůdčí roli ve vyjednávání s třetími zeměmi. Bude také odpovídat za rozvoj v oblasti zaměstnání pracovních míst, v oblasti zeleného růstu, tak aby se Evropská unie stala jedničkou v této oblasti. Proto je toto portfolio skutečně naprosto zásadní pro výbor pro životní prostředí, kterému mám tu čest předsedat. Již dlouho se zabýváme rozvojem efektivní eh, energetiky a snižováním emisí skleníkových plynů a cílem je budoucnost zelený, zelený růst, zelená energetika a důležité je koordinovat tyto iniciativy a politiky Evropské unie ve vyjednávání s třetími zeměmi, také s výhledem na pařížský summit v roce 2015, tak aby bylo dosaženo skutečné efektivity této politiky do roku 2030 a aby bylo možno reformovat eh, unii trže trhu s uhlím a zejména eh, s povolen, emisními povolenkami. Nyní tedy i hned dávám znovu slovo panu Buskovi, aby nám vysvětlil strukturu slyšení. Děkuji vám, pane kolego, eh, za váš úvod. Na začátku našeho slyšení eh, paní dezignovaná eh, místo předsedkyně a komisařka může přenést úvodní řeč. V případě ITRE výboru jsme vždycky dávali 15 minut, výbor eh, Envy dával vždy 10 minut a my jsme se eh, s panem předsedou Lavio dohodli na 12 minutách, tedy někde na půl cestě mezi ITRE a Envy. A paní designovaná komisařka je s tímto eh, rozhodnutím seznámena. Poté bude mít na konci slyšení pět minut na závěrečné prohlášení. Po úvodním proslovu eh, bude čas na 45 otázek, jako vždy, vždy po třech minutách. Minuta na otázku, dvě minuty na odpověď. A ještě bych chtěl říct toto. Zdůrazňuji, že eh, vyzývám všechny, kdo budou hovořit, aby dodržovali eh, řečnický čas. Tážící se poslanci budou mít toleranci pět vteřin, eh, paní designovaná komisařka toleranci deset vteřin a poté bez varování bude vypnut mikrofon. My vypnout můžem a proto ho vypínat budem. Nicméně budete vidět 10 eh, vteřin před vypnutím mikrofonu na obrazovce před sebou blikající hvězdičky. První kolo otázek připadne zástupcům politických skupin. Tlumočení dnes máme do 23 jazyků, takže můžete každý využít svou mateřštinu. Prosím, nehovořte příliš eh, rychle, abyste umožnili eh, řádné a přesné tlumočení. Slyšení bude živě streamován na eh, webových stránkách parlamentu a později bude zde uložen také videozáznam. Tak, tím jsme probrali všechny technické detaily a nyní prosím paní dezidovanou komisařku o její úvodní slova. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslance, dámy a pánové. Před námi leží pět vůbec nejnáročnějších let a já jsem přesvědčena, že budou zcela zásadní pro Evropskou unii. Krize měla zničující dopady na celou řadu zemí. Nezaměstnanost mladých se zvýšila, bezprecedentním způsobem v řadě evropských regionů. A my stojíme před obrovskou výzvou a Evropská unie se musí o potřeby lidí postarat. Nadcházejících pět let bude zásadních pro obnovu důvěry občanů v tuto instituci. Proto musíme eh, zajistit, aby program pro pracovní místa, růst, spravedlnost a demokratickou změnu zaznamenal úspěch. Tento program bude realizován silným týmem prostřednictvím vzájemné spolupráce. A v duchu vzájemné spolupráce také vnímám Evropský parlament jako klíčového partnera Evropské komise a chci přislíbit, že udělám maximum pro to, abych spolupráci mezi parlamentem a komisí posílila. Jako bývalá předsedkyně vlády a poslankyně si plně uvědomuji význam příspěvku parlamentu při hledání řešení a samozřejmě také během realizace společného programu ve prospěch evropských občanů. Vážení poslanci, je mi velkou ctí a stojím zde před vámi s velikou pokorou jako kandidátka na křeslo místo předsedkyně komise, která bude zodpovídat za energetickou unii. Má země, Slovinsko, přistoupilo k evropské rodině před deseti lety. Pro mě to znamenalo, že jsem mi splnil sen. Společně se svojí generací vím, že Evropská unie je tím místem, kam patříme. Je řešením a nikoliv problémem. Vytvoření energetické unie tím, že eh, propojíme členské státy v oblasti energetiky a klimatických politik, má šance stát se úhelným kamelem evropské strategie, která by nám měla pomoci překonat současnou krizi. Prezident předseda Juncker uvedl nedávno následující zajištění energetické bezpečnosti, konkurenceschopnost evropského průmyslu na globálním trhu a posílení udržitelného zeleného růstu na základě jasných cílů v oblasti klimatu. To jsou některé z největších problémů naší doby a já s tím souhlasím. Dodenávna jsem byla členkou Evropské rady a tak jsem si plně vědoma komplikovanosti problémů v oblasti energetiky. Já jsem sehrávala aktivní roli během strategických diskuzí na celoevropské úrovni, ale kromě toho jsem usilovala také o realizaci nutných opatření na národní úrovni. Mimo jiné eh, jsem velice pyšná na to, že to bylo během mého mandátu předsedkyně vlády, kdy se má země Slovinsko eh, přidalo a plně implementovalo třetí energetický balíček. Dámy a pánové, nastoupila jsem do křesla předsedkyně vlády v jednom z nejobtížnějších eh, období historie našeho mladého státu. Díky uměřeným, ale přesto důsledným politikám, které vycházely z evropských zásad a závazků, se nám podařilo vymanit eh, z nejhorší hospodářské krize. A věřte mi, že jsem tedy zvyklá pracovat ve vysoce stresujícím prostředí, ale kromě toho také vím, že někdy je potřeba jemnější ženská ruka, aby situace sklidnila. Nyní mi dovolte, abych se krátce zmínila o svém jmenování komisařkou. Asi víte, že termín pro předložení jmen kandidátů byl na konci července. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo dosáhnout žádné dohody mezi koaličními stranami a nepodařilo se tedy dosáhnout dohody ohledně jediného kandidáta, zbývaly pouze dvě možnosti. Buď to nezaslat do Bruselu vůbec žádné jméno a čekat na to, až vznikne nová vláda a učiní tak na konci září. A tady si asi dokážete představit, jaké dopady by toto mělo na jmenování nové komise. A nebo druhá možnost zaslat seznam několika jmén a nabídnout je k výběru. Na tomto seznamu byly tři jména, včetně mého. Konečné rozhodnutí provedl předseda Juncker. Takové jsou tedy skutečnosti. Nic dalšího v tom není. A nyní dovolte, abychom se podívali na společnou výzvu, před kterou stojíme, a to je vytvoření Evro- energetické unie. Slovensko není jediným evropským státem, který díky svému zeměpisnému postavení je vystaven rizikům v oblasti, oblasti zajištění energetických dodávek a jsme příliš závislí na jediném neevropském dodavateli. Proto si myslím, že není možné, aby se členské státy EU vypořádaly s těmito problémy sami jednotlivě. Tyto problémy budou vyžadovat více než kdy předtím to, aby Evropská unie vystupovala na mezinárodním poli jednotně a zastávala a také, aby vytvořila dobře fungující jednotný trh eh, s energiemi. Konkrétní čísla eh, naznačují, jak zásadní význam tento projekt má pro Evropskou unii, protože Evropská unie dováží 53 eh, energií. Každý den dovážíme energii v hodnotě 1 miliardy eur. V roce 2013 náklady na energie představovaly 400 miliard eur a to je 20 celkového dovozu. Závislost na dovozu je rizikem samo o sobě, ale když to spojíme ještě se závislostí na jediném partnerovi, tak eh, se všem může snadno vymknout kontrole. Skutečnost je taková, že šest členských států se stoprocentně spoléhá na jediný zahraniční zdroj při dodávkách plynu a v řadě dalších států je tato expozice vyšší než 60 Tato eh, čísla ukazují, že naše vize je více než relevantní. Je to vize evropských eh, států spojit se v odolné energetické eh, unii. Energetická eh, unie, klimatické politiky a zelený růst, to jsou vše součásti jedné mince. Mou vizí je to, že Energetická unie bude vycházet ze tří pilířů, ze silného jednotného trhu a zvyšování bezpečnosti energetických dodávek prostřednictvím diverzifikace energetických zdrojů, propojování infrastruktury a společnou přítomností na mezinárodních energetických trzích. Za druhé je důležité, abychom nadále propagovali energetiku obnovitelné zdroje energií, to znamená, abychom se více zaměřili na nové technologie, výzkum, vývoj, nabízeli pobídky pro investice, podporovali veřejné povědomí o tom, že třeba se začít přesouvat k nízkouhlíkové společnosti a abychom podporovali tržní síly a snažili se tak dosáhnout konkurenceschopných cen energií. Za třetí je důležité, abychom podpořili udržitelný rozvoj a ekologický růst. A to tak, že zajistíme, že Evropská unie bude nadále eh, předním regionem, který bude bojovat s klimatickými změnami, stanoví si ambiciozní cíle pro rok 2030, naplní cíle pro rok 2020 a bude zvyšovat energetickou účinnost a snižovat energetickou spotřebu. Z dnešního hlediska to tady může vypadat tak, že vztah s Ruskem je zcela zásadní otázkou pro zajištění bezpečnosti energetických dodávek v EU. Ano, z krátkodobého hlediska skutečně bezpečnost eh, dodávek plynu je otázka, již se musíme věnovat, ale to nestačí. Nesmíme zapomínat na to, že jsou tady další bezpečnostní eh, rizika, která mohou být pro Evropu a její občany ještě nebezpečnější. Dosažení cílů v oblasti klimatických politik a zajištění posílení konkurenceschopnosti evropského průmyslu musí zůstat klíčovou prioritou. Pevně věřím, že pokud vnitřní trh s energiemi má být nezvratitelnou skutečností, tak musíme naplnit eh, své klimatické cíle, včetně bajíčku 2020 a také zrealizovat ten velký balíček investic, eh, který oznámil předseda Juncker. To by mělo být klíčové, eh, pokud jde o naši reakci na hospodářské a klimatické změny pouze urychlené investice do energetické infrastruktury, do čistých eh, ekologických technologií a co ještě důležitější do energetické účinnosti nám eh, může pomoci vymanit se ze současného energetického dilematu. Rámec pro energie pro rok 2030 eh, zajišťuje hlavní vodítka následné kroky. Dámy a pánové, samozřejmě, že toto vše bude vyžadovat určitý čas a také obrovskou práci a nasazení. Bude to vyžadovat rovněž spolupráci mezi institucemi. Zde bych vás chtěla ujistit, že jsem připravena plně spolupracovat s Evropským parlamentem a s Výborem pro průmysl a životní prostředí. Bylo by dobré, abychom společně analyzovali problémy, výzvy, shodli se na konkrétních krocích a ambiciozní realizaci energetické unie a cílů v oblasti klimatické politiky. To by nám pomohlo změnit současnou situaci a tendence. To by nám pomohlo posílit ekonomický růst, vytvořit nová pracovní místa a přitom snížit potřebu energie a posílit energetickou bezpečnost. Mohlo by nám to pomoci začít generovat energii dostupnějším způsobem, ekologičtěji a zajistit ten zelený ekologický růst, který Evropa v příštích letech potřebuje. Evropa v minulosti prokázala, že dokáže dosáhnout ekonomického růstu a snižovat spotřebu energie. Ale je potřeba jít ještě dále a naši občané to vědí. Pokud si vezmete, že v podstatě 50 našich, naší energie používáme na vytápění a chlazení, tak je zjevné, že jsou tady obrovské že tady ještě obrovský nevyčerpaný potenciál pro úspory. A můžeme tak zabít více než jen dvě mouchy jednou ranou. Eh, energetická obnova budov eh, nám pomáhá nejenom snižovat emise CO2, ale vytváří také nová pracovní místa. To je určitý druh udržitelného růstu, který Evropa potřebuje. Já se maximálně vynasnažím, aby eh, zásadní část eh, z přislíbeného investičního balíčku ve výši 300 miliard eur, o němž hovořil předseda Juncker ve svém vystoupení, eh, směřovala na projekty energetické účinnosti, které posílí ekologický růst a také tvorbu pracovních míst v Evropě. Myslím si, že to je pro Evropu správná cesta. Dosažení těchto cílů bude vyžadovat efektivní týmovou práci a bude to vyžadovat, že se soustředíme na skutečně významné projekty. V rámci programu pro pracovní místa, růst, spravedlnost a demokratickou změnu budou aktivní v dvou prioritních oblastech. Budou koordinovat a řídit práci kolegů komisařů v té části, která se dotýká energetické unie. Mým úkolem bude zajistit, aby myšlenky a řešení z jednotlivých odborných obraz, oblastí byly integrovány do eh, strategického kvalitního a dobře koordinovaného rámce kroků. Kromě toho budu podporovat místo předsedu komise Katajnena, pokud jde o hlavní prioritu a to je tvorba pracovních míst, růst a investice. Dále budou se spolupracovat s vysokou představitelkou a místo předsedkyní komisy Federico Mogherini, abychom zajistili, že naše politiky budou také mezinárodně účinné. Pan předseda přerušuje ještě jednu větu na závěr. Pokud si přejete, vážení poslanci, děkuji vám za pozornost. Thank you very much. And now... Děkuji vám. A nyní je čas na představitele politických skupin a jako první za Evropské lidovce promluví pan Krišianis Karinš. Děkuji vám. Paní Bratušek, vy jste toho řekla hodně, ale teď je nás, nám záleží na tom, aby z toho také něco bylo. Když někomu hoří dům, tak um, obvykle se eh, sousedí se běhnou a pomáhají hasit a člověk je za to vděčný. Eh, vy jste zažila čas, kdy jste měla velké potíže ve finanční oblasti a v době, kdy se vám EU snažila přispěhat na pomoc, eh, tak jste s tím nebyla spokojena, eh, s tím, že jste si nepřála, aby Evropská unie okupovala Slovensko. No a představte si, že teď máte na starosti energetickou unii a ta bude tak trošku zasahovat do suverenity členských zemí v oblasti, v oblasti energetiky. Tak jak se s tím chcete vyrovnat? Děkuji vám. Já. Děkuji vám za tuto otázku. Já jsem přesvědčena, že je správné, když máme na evropské úrovni mechanismus eh, pomoci pro členské země, které to potřebují. Nicméně já jsem velice hrdá na to, že Slovensko si bylo schopno své problémy vyřešit samo. Navzdory tomu, že eh, Slovensko bylo klasifikováno jako další problémový případ, nepotřebovali jsme tuto pomoc. A když jsme to překonali, Eh, tak jsme spolu s Evropou vlastními silami dokázali, že to domino nemusí běžet nekonečně. My jsme eh, neodmítli pomoc. My jsme prostě dokázali řešit vlastní problémy vlastními silami a eh, v tom si také pokračovat. Energetická unie to je zásadní úkol eh, příštích pěti let a já souhlasím s tím, že tady bude potřebná značná míra spolupráce. My, eh, pokud máme společný cíl vytvořit energetickou unii, eh, pak je třeba, aby se toho členské země zúčastnily, aby se zapojili, aby to byl náš společný cíl. A samozřejmě, že tady vzájemná pomoc bude nezbytná. Myslím, že eh, komise eh, s tím bude mít hodně práce, ovšem ve spolupráci s vámi a s členskými zeměmi se to jistě podaří docílit. Děkuji. A nyní za socialistickou stranu paní Katlin van Bremt. Děkuji vám a vítejte, paní komisařko. Koncepce energetické unie zatím je poněkud nejasná a myslím, že k tomu eh, bude mnoho ještě otázek. Mě by zajímalo, jaký vztah budete mít eh, vy jako eh, místo předsedkyně Komise pro energetickou unii a jaký budete mít vztah s komisařem pro energetiku, a životní prostředí. Eh, čili zajímalo by mě, kdybyste mohla vysvětlit, jaký bude rozdíl mezi vámi a tímto druhým komisařem. A ještě bych to upřesnila. Kdo bude mít zodpovědnost například za to, aby stanovoval cíle energetické účinnosti a cíle pro obnovitelné zdroje. Bude to příslušný komisař, a ne to bude, nebo to budete vy, jakožto místo předsedkyně komise. A pokud jste to vy, tak jaké máte cíle v oblasti um, energetické účinnosti a obnovitelných strojů? Děkuji. Děkuji vám za tuto otázku. Ano, já vím, že tady je mnoho všelijakých eh, pochybností a nejasností, pokud se týče konstrukce nové komise. Já předpokládám, že eh, pan předseda Juncker si to velice dobře promyslel, než eh, přišel s touto strukturou. A eh, já myslím, že se vás budeme snažit přesvědčit cíly a činy. Já osobně budu koordinovat práci několika eh, komisařů eh, s eh, cílem koordinovat tyto jednotlivé cíle stejným směrem. Já, pokud budu potvrzená ve funkci, tak myslím, že se v komisi velice rychle zhodneme na tom, jak to bude fungovat a také, že budeme úspěšní v tomto úsilí. Pokud se týče odpovědnosti za eh, docílování cílů a jejich stanovování, tak já myslím, že to je eh, důležitější než otázka, kdo za ten, který cíl ponese zodpovědnost. Důležitější, aby ty cíle byly kvalitní, ambiciozní, abychom se všichni snažili jich dosáhnout. No a nakonec eh, to bude zodpovědnost komise. Eh, děkuji vám. A nyní pan Marek Grobarčik eh, jménem ECR. E děkuji vám, pane předsedo. Paní designovaná komisařko, myslím, že je velice důležité, jakou roli tedy bude sehrávat energetická unie v Evropě. A samozřejmě součástí toho bude, budou dodávky energetických materiálů, zejména z východu. V současné době nám poněkud působí starosti chování Ruska a vy jste nám v odpovědi slibila, že vypracujete krátkodobé a dlouhodobé akční plány v této oblasti. A já bych se chtěl zeptat, která prv, který prvek e, nařízení o e, energetických dodávkách je prioritou a která bude e, vyhodnocená co nejdříve. A druhá otázka, jestliže Rusko Eh, přestane dodávat energetické suroviny Evropě, kdo by ho měl nahradit? Děkuji vám. A nyní eh, odpověď. Eh, vážený pane poslanče, samozřejmě ano, spolehlivost dodávek, energetická bezpečnost, jak tomu říkáme, tak to je samozřejmě jedním z pilířů energetické unie. Situace, ve které se právě nacházíme, nás nutí k tomu, abychom reagovali rychleji, než je zvykem. Krize eh, v dodávkách eh, plynu, to je něco, eh, co jsme tady měli několikrát dříve a myslím, že jsme na to dnes lépe připraveni než třeba v roce 2009. Samozřejmě, že bude třeba najít řešení krátkodobá i dlouhodobá. Dlouhodobě to znamená na vnitřním trhu lépe propojit infrastrukturu a také eh, zvýšit kapacitu přenosovou mezi jednotlivými regiony, mezi jednotlivými zeměmi. Takže je to vše o lepší infrastruktuře. A e, samozřejmě, že e, taková infrastruktura, e, to je to, co je naprosto nezbytné. Krátkou době myslím, že je třeba, abychom velice rychle přišli s nouzovým plánem. Už se tedy začíná pracovat na takzvaných zátěžových testech, to znamená, co nastane v případě, že budou dodávky eh, velmi omezené nebo dokonce zastavené, což zatím tedy mm, dosud úplně nenastalo. No a samozřejmě eh, pak máme další dva zdroje a to je Norsko a Středozemí. Děkuji pan kolega Fedeli jménem Alde. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji vám Paní kandidátko na komisařku za vaše úvodní vystoupení. Vezmeme-li si geopolitiku a klimatické politiky, vede to Evropu eh, na určitou křižovatku, kde je potřeba se rozhodnout. Eh, v sázce jsou eh, průmysl, pracovní místa a to vše je ohroženo Ruskem. Budeme investovat do obnovitelných zdrojů a říkáte, že tím snížíme emise, vytvoříme pracovní místa a budeme méně závislí na diktátorském režimu. A tak se vás chci zeptat, paní kandidátka, na komisařko, jakým způsobem jako místo předsedkyně komise hodláte zajistit, že vaše skupina komisařů zrychlí eh, přechod Evropské unie k obnovitelným zdrojům. Děkuji, pane kolego. Prosím o odpověď. Děkuji. Děkuji vám za tento dotaz. Naše vize je jasná a naše cíle jsou rovněž jasné, podobně jako kroky, kterými chceme těchto cílů dosáhnout. Pevně věřím, že se na těchto cílech shodneme. Evropská komise bez členských států by totiž nebyla schopná téměř ničeho v této oblasti dosáhnout, takže spolupráce a ta skutečnost, že cíle jsou našimi cíle společnými, to je zcela zásadní. Bez spolupráce s členskými státy a bez vaší pomoci bych eh, sama nedokázala eh, v podstatě nic. Je tedy důležité, abychom směřovali ke stejným cílům. Obnovitelné zdroje jsou velice důležité, alespoň já tak soudím, a to z několika důvodů. Za prvé snižují emise skleníkových plynů a to je jeden cíl, jak tak můžeme naplnit. Snižuje to naše závislost na dodávkách energetických zdrojů a v neposlední řadě to vytváří také nová pracovní místa. Zelená, ekologická pracovní místa a dále to posiluje náš hospodářský růst. Samozřejmě, a mně to je jasné, že v souladu s legislativou a zakládající smlouvou se členské státy nezávisle rozhodují o svém energetickém mixu, který na svém území používají. Přesto přeze všechno si myslím, že všichni společně, komise, členské státy a instituce musíme spolupracovat, abychom těchto společných cílů byli schopni dosáhnout. Nicméně, pokud budeme chtít obnovitelné zdroje energií zlevnit a zpřístupnit především pro průmysl, tak budeme muset nadále investovat do výzkumu a vývoje. Nicméně já budu usilovat o to, aby eh, Evropa byla vůčím regionem v oblasti obnovitelných zdrojů. Pan předseda, pan s jménem GUE NGL, prosím. Στην ανακοίνωση της Κομισιόν τον περασμένο Μάιο... Vážená paní eh, Bratušek, v loňském prohlášení Evropské komise k energetické strategii se nehovoří o velkých rezervách, eh, které byly objeveny ve východním středomoří a o jejich využití. Jenom krátce se tam hovoří o energetickém centru Nicméně ta velká, roli, ta velká role, kterou mohou sehrát tyto rezervy ve východní části Středozemního moře, jsou podceňovány. Jakým způsobem očekáváte, že budou tyto reverzy, rezervy využity, konkrétně ty, které se nacházejí u Kypru? Máte nějakou konkrétní představu o vytvoření tohoto energetického centra, využití těchto rezerv. Včera, ještě je další věc, eh, chci říci, že Turecko nelegálně pomohlo oblasti, v níž působí nezákonně firmy. Pan předseda přerušil řečníka a jeho otázku odpověď, prosím. Děkuji vám za tento dotaz. Já myslím, že není potřeba znovu opakovat, že zajištění energetických dodávek a jejich spolehlivost je prioritou pro energetickou unii. Diverzifikace dodávek a Diverzifikace zdrojů, odkud dodávky přicházejí, nás přivádí ke společným sdíleným cílům a k nezávislejší, energeticky nezávislejší Evropě. Nicméně je pravda, že eh, určitých úkolů můžeme dosáhnout rychleji, zatímco jiných cílů určitě budeme docilovat dlouhodoběji. Jde o to, že některé projekty už jsou také lépe v současné době připraveny nebo již byly dokonce zahájeny, jiné nikoliv. Silný jednotný trh je nezbytný jak pro Evropskou unii obecně, tak pro energetickou unii a pro konkurenceschopnější trh s energiemi. Nicméně, pokud chceme být nezávislejší, a já se domnívám, že to je náš společný cíl, tak jak už jsem uvedla, je potřeba dosáhnout diverzifikace, jak pokud jde o dodavatele, tak pokud jde o energetické zdroje. A tím se opět dostáváme k obnovitelným zdrojům energie, které musí být naším klíčovým eh, cílem pro příštích pět let. Pan předseda, děkuji. Nyní pan Claude Turmes za zelené EFA. Commissioner candidate. Paní Bratušek, vy jste uvedla, že obnovitelné ambiciozní cíle v oblasti obnovitelných zdrojů, ale nevím, jestli víte, o eh, jaké cíle jde, pokud mluvíme o rámci do roku 2030. Zdá se, že nejsou až tak ambiciozní v porovnání s cíly do roku 2020. Skutečně si myslíte, že bychom měli snižovat objem investic do obnovitelných zdrojů, když eh, říkáte, že chceme být jedničkou na světě v této oblasti? A můj druhý Druhý dotaz. Energetická unie znamená určité zbližování. A já doufám, že budete souhlasit s tím, že je potřeba, aby se členské státy k sobě přibližovaly. V tuto chvíli máme směrnici o obnovitelných zdrojů, která o zbližování usiluje. Každý členský stát má závazný cíl, pokud jde o obnovitelnou energetiku, a tak se chci zeptat, zda využijete své právo na iniciativu a přispějete k vytvoření závazných cílů pro obnovitelné zdroje pro každý členský stát. Děkuji. Nejlepší chvála. Děkuji vám za tuto otázku. Vážený pane poslanče, já se domnívám, že skutečně obnovitelné zdroje energie v jsou budoucností Evropy. Je to skutečně cesta k silnější a k větší eh, energetické nezávislosti. Ale také je pravda, že samozřejmě nemůžeme věci změnit přes noc, ze dne na den. Uh, Domnívám si, že cílem není 27%, tak jak jste řekla, ale nejméně 27%. Členské státy už vlastně se v podstatě shodly na tomto cíli, který byl vytyčen. A já doufám, že ještě tento měsíc obdržíme příslušný závěr Evropské rady, tak aby se tento cíl stal skutečně závazným cílem, to znamená nejméně 27%. Zároveň si musíme být také vědomi toho, že členské státy při stanovování mixu eh, energetických zdrojů musí být nezávislí, musí mít schopnost sami si rozhodovat, na jaké zdroje energie se chtějí zaměřit, které budou upřednostňovat také bych chtěla poukázat na to, že ty takzvané špatné zdroje energie skutečně nelze změnit ze dne na den. To znamená, některé bude potřeba ještě nadále využívat, to znamená fosilní nebo energie z fosilních zdrojů potřebujeme ještě další technický pokrok k tomu, abychom zajistili, aby tyto, technické, nebo tyto zdroje energie znečišťovaly naše životní prostředí na naší planetě co nejméně, co se znamen, co týká energetického mixu a využívání zdrojů en, obnovitelných energií. Tam se situace samozřejmě liší v jednotlivých členských státech. Je těžké stanovit jednotný cíl pro všechny členské státy na úrovni komise. Eh, Děkuji vám, paní Bratušek. Nyní pan Tamburánu jménem EFDD. La parola resilienza. Dobrý den, paní kandidátko na komisařku. Stále více se zde hovoří o nezávislosti, ale když čteme ko- sdělení komise z května 2014, tak energetická strategie, no podle mého názoru, tato koncepce se využívá spíše od zvrchu dolů, to znamená, eh, zdůrazňuje se pouze hardware, to znamená ten materiál, hm, spíše více produktovodů, více energetiky. Nikdy se nehovoří o tom rozvoji od spodu nahoru, to znamená ty místní samozprávy, které by si měly lépe uvědomovat, že směřujeme pravděpodobně k trvalé, eh, energetické krizi. Takže tento pojem není ještě tak eh, známý pro občany. Co to je vaše definice eh, výstavby, budování nezávislosti a tady právě na, úrovni místních samozpráv? Najlepša hvala za vaše vprašanje. Děkuji za tuto otázku. Já bych asi řekla, že naše vize je taková vytvářet pevnou, robustní energetickou unii, orientovanou právě na zdroje, energetické zdroje budoucnosti. Když bychom skutečně vytvořili takovouto pevnou, stabilní energetickou unii, tak musíme pracovat v různých oblastech. Musíme pracovat na, bezpe, na energetické bezpečnosti. Již v předposlední odpovědi jsem uvedla, že bude nezbytné zajistit nejprve, aby byl posílen náš vnitřní trh, aby lépe fungoval fungoval, aby byl efektivnější. Za druhé je důležité, abychom v rámci Evropské unie a v rámci této energetické unie vyráběli sami více energie. A tím bychom také ukázali, že jsme méně závislí na importu energie. To jsou už dvě věci, které jsou nesmírně důležité. A když hovoříme o výrobě, o zvýšené vlastní produkci energie, tak tam samozřejmě je důležité zaměřovat se právě na ty obnovitelné zdroje energie, které musí být v Evropě k dispozici. Potom ještě jeden bod, o kterém jsem se ještě nezmínila, a to je energetická účinnost. Myslím si, že lidé a právě místní regionální samozprávy zde hrají velice důležitou roli. Projekty zaměřené na energetickou účinnost například eh, obnova, eh, větší zvyšování energetické účinnosti budov. To je oblast, na kterou je potřeba se zaměřit. Tam se mohou vytvářet zelená pracovní místa, eh, zelená pracovní místa může se snižovat spotřeba energie. Tím se také bude snižovat naše závislost na eh, zahraničních dodavatelích. Čili toto všechno pomáhá vytvářet pevnou, stabilní energetickou eh, jednotnost. Děkuji, tím končíme první kolo dotazů a odpovědí. Zahujeme tedy kolo druhé, kdy vystoupí zástupci různých politických skupin. Nejprve paní Grostet. Děkuji paní Bratušek, jaderná energetika pro státy, které se pro ně rozhodnou, snižují ke snižování k skleníkových plnů a přispívají také k energetické nezávislosti na evropské úrovni. Francie má více než 75 energie, která se právě vyrábí v jaderných elektrárnách a to jí umožňuje dosáhnout míru, téměř 50 míru energetické nezávislosti. Ostatní evropské země také investovaly do jaderných elektráren, které vyrábějí dnes přibližně přibližně 30 elektrické energie, která se spotřebovává v Evropě. Jaderná energetika je e, samozřejmě velmi ošpičková technologie, vyžaduje vysoce kvalifikovaná místa, trvalý výzkum a inovaci. Paní designovaná komisařko, jak se vám bude dařit slučovat vaše úkoly v rámci Euratomu, který, se pravidelně, který je pravidelně tedy spochybňován některými s vaší prací v komisi. Najlepša hvala za vprašanje. Děkuji za tuto otázku, vážená paní poslankyně. Nyní se budu možná opakovat, ale členské státy podle jsou vlastně odpovědné sami za stanovování národního energetického mixu. I v můj stát, ze kterého pocházím, to znamená Slovinsko, máme tedy jadernou elektrárnu a velká část naší elektrické energie je právě vyráběna v jaderné elektrárně. Když hovoříme o jaderné energetice, tak je samozřejmě důležité si uvědomit, že na úrovni Evropské unie je nutno stanovit standardy, co se týká bezpečnosti. A takovéto standardy, takovéto normy již máme. Došlo k nehodám a po těchto nehodách byly v jaderných elektrárnách provedeny stresové texty, ta, testy, tak aby bylo zajištěno, že jaderné elektrárny v Evropské unii budou bezpečnější a spolehlivější. Uh, z hlediska legislativy, kterou máme, tak zde většina, co může a musí udělat Evropská unie pro naše evropské občany, tak tam vlastně už existuje. Eh. Děkuji. A jako další pan Žil Barnou. Pane, paní, vážená paní kandidátko na komisařku, i přes pokrok, ke kterému došlo v posledních letech, politika Evropské unie v energetické oblasti nedosáhla svých hlavních cílů. A to je zajistit přístup k, ener- k elektřině za rozumnou cenu, zajišťovat konkurenceschopnost evropského průmyslu, zajišťovat bezpečnost zásobování energií všech Evropanů a propagovat model produkce, rozvodu a spotřeby energii, která nás povede k Eh, nízkým emisím skleníkových plynů. Měl bych tedy několik otázek, které bych vám rád položil. Konkrétně, mohla byste definovat eh, obrysy a cíle energetické unie, kterou chcete zavádět? Tato energetická unie blíží se té unii, kterou navrhoval předseda Evropské rady jde o to vytvoření nějakého společné nákupní centrály která by se inspirovala ze společného společenství eh, uhlí a oceli, kterou navrhoval Jacques Delors a pan prezident Buzek, anebo by mělo jít spíše o rozvoj ekonomiky a společnosti eh, dlouhodobě udržitelné. Takže toto je konkrétní otázka, na kterou očekávám konkrétní odpověď. Najlepša hvala za vprašanje. Děkuji vám. Já s vámi souhlasím. My jsme si stanovili určité cíly, cíle při vytváření energetické unie a jde nám o to, abychom měli dostupnou energii za přiměřené ceny a aby tyto dodávky byly spolehlivé. Budeme na tom muset to dě pracovat, to se nepodaří dosáhnout přes noc. Naše cíle jsou jasné. Za prvé budeme muset snižovat spotřebu energie, pokud tedy nechceme být ještě závislejší na dodávkách energie. Dále chceme mít spolehlivé dodávky, ale samozřejmě nechceme ohrozit konkurenceschopnost Evropy. Samozřejmě nám jde o nízkouhlíkovou ekonomiku, to znamená, že chceme neustále eh, upravovat eh, naše technologie, eh, také se odvracet od fosilních zdrojů. Čili musíme diverzifikovat jak cesty, tak zdroje to je e, zásadní taky a souvisí to e, s rozvojem infrastruktury uvnitř Unie. Třeba Iberský poloostrov a Pobaltí e, mají velké problémy s infrastrukturou a, jak už bylo řečeno, to se nepodaří vyřešit ze dne na den. Některé projekty si vyžádají lepší přípravu a jiné zase delší dobu implementace. Souhlasila bych s tím, že vůči klíčovým mezinárodním partnerům bychom měli vystupovat jako jeden zákazník, tedy mluvit společným hlasem. Děkuji nyní paní Judy Gerling. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní Bratušek. Navzdory eh, některým eh, otázkám, které byly velice eh, přesné, tak zatím jste mm, mnoho konkrétního neřekla, spíše zobecňujete. Já bych měla velice konkrétní otázku, očekávala bych velice konkrétní odpověď. Vy jste ve svém dotazníku řík, napsala, že inteligentní eh, daňová politika, eh, kde budou platit ti, kteří znečišťují, to je eh, něco, co je velice dobré. A Vzhledem k tomu, že přímé zdanění je kompetencí členských zemí, jak chcete naplňovat tento svůj slib? Děkuji vám. Eh, děkuji za tyto otázky. Pokud eh, si uvědomujeme společné cíle, tedy eh, pokud se shodujeme na cílech, které jsme si tady eh, stanovili, a pokud to s tím myslíme vážně, pak musíme všichni táhnout za jeden pro vás. A když je řeč o cenách energií, tak v Evropě jsme investovali mnoho do čistých energií v souvislosti s bojem proti změně klimatu. A také máme vyšší eh, ceny energií kvůli tomu, že máme na ně uvalené různé daně. Jestliže chceme jít cestou energetické unie, tak já myslím, že se na tom můžeme dohodnout. Já samozřejmě chápu, že české země jsou nezávislé v definování svých vlastních daňových politik. Nicméně já jsem přesvědčena, že také v této konkrétní věci budeme schopni nalézt dohodu myslím, že budeme hledat řešení, které zdaní více ty, kteří více znečišťují životní prostředí a ti, kteří znečišťují méně, by měli být také méně daněni. Ale jak už jste eh, řekla, na tom se budou muset dohodnout členské státy. A já myslím, že vzhledem k tomu, že náš společný eh, cíl nemělo by to být tak těžké. Pan Kerbrandy. Děkuji, pane předsedo, a děkuji eh, paní Bratušek také za to, že, se, že jste se ujala agendy udržitelného a, a rozvoje a zeleného růstu. Eh, pro mě je energetika v Evropě příliš závislá, příliš drahá a příliš znečišťuje životní prostředí. Čili tady je třeba opravdu velký obrat. Musíme mít daleko větší výpodíl obnovitelných zdrojů a musíme využívat energii eh, účinněji, což je obrovský úkol. Souhlasíte s touto analýzou? A druhá otázka, jak chcete zajistit dostatečnou podporu ze strany členských zemí, poněvadž energetická unie znamená úzká spolupráce a to vždycky byl problém v minulosti. Děkuji vám, pane kolego, za tuto otázku. pokud eh, máme, a já věřím, že máme společné cíle, pokud se týče energetické unie, neboť jsme si je spolu stanovili, pak já doufám, že jejich eh, dosažení zas nebude tak obtížné. Vy jste řekl, že bude obtížné najít konsenzus eh, s jednotlivými řešeními. Já souhlasím, že energetická unie je záležitost drahá, že není zrovna nejčistší a e, také, že hodně závisíme na dovozu. E, naše vize se zabývá těmito třemi otázkami. Pokud chcete snížit závislost, pak to znamená, že si budeme muset sami z vlastních zdrojů vyrábět více energii pokud možno tedy z těch obnovitelných. Dále budeme muset být účinnější ve využívání fosilních paliv. Budeme muset e, přejít na technologie, které jsou co ekologicky nejčistší. E, druhá velká věc to je účinnost, energetická účinnost. Tím, že budeme účinní, tak ji spotřebujeme méně a to znamená, že omezíme dovozy. Důležité také je, že v rámci projektu na posílení energetické nezávislosti a účinnosti eh, budeme eh, také eh, napomáhat růstu a zaměstnanosti a to já myslím, že je také náš společný cíl. Jsem přesvědčena, že ceny energie je možno snížit a to tedy eh, k tomu pomůže společný trh a k tomu také potřebujeme lepší infrastrukturu. Sorry, Madame Maria Kilonen. Děkuji, paní Kilonen, nyní. Dear chairs, uh... Vážení předsedové, paní Bratušek. Pokud chceme dosáhnout cílů v oblasti klimatických politik, měli bychom usilovat o inteligentní elektrické sítě v Evropě, kterou nám umožní přenášet elektřinu až ke koncovým uživatelům, dobře tyto pohyby monitorovat a v reálném čase řídit jakým způsobem a v jakém časovém rámci bude komise podporovat moderní, inteligentní, celoevropskou eh, energetickou síť. Eh, Nejlepší chvála za vaše uprašání. Děkuji vám za tento dotaz. Jak už jsem uvedla ve svém úvodním vystoupení, budu usilovat v maximální eh, možné míře o co nejlepší využití toho investičního balíčku, o kterém hovořil předseda Juncker. Budu se snažit, aby tento balíček byl co nejvíce orientován také na oblast energetiky a eh, výrobu elektřiny. Součástí toho jsou samozřejmě i takzvané inteligentní sítě. Pokud si přejeme dále podpořit obnovitelné zdroje energie, tak, jak jste říkala, budeme k tomu inteligentní sítě potřebovat, protože ty dokážou zajistit to, že elektřinu sice vyrobíme v jedné části Evropy, ale dokážeme ji přenést na druhý konec Evropy konečným spotřebitelům. Je obtížné, abych teď odpověděla nějak konkrétně na ten váš dotaz týkající se časového rámce, tedy kdy očekáváme, že budou tyto cíle plně zrealizovány. Nakolik jsem informována, některé tyto projekty už jsou v přípravách dále než jiné, ale jsem si jistá, že projekty, které už jsou řádně připraveny, budou rychle podpořeny u jiných eh, bude ten mm, časový horizont delší. Ale ještě k těm inteligentním sítím, o kterých jste hovořila. My si přejeme využívat více obnovitelných zdrojů energie a kromě toho jsou eh, tyto inteligentní sítě eh, druhou prioritou a já se proto budu maximálně snažit, aby eh, velká část investičního balíčku šla i na tyto projekty. Není pan eh, Paskekop, děkuji. Paní Bratušek, eh, jsme na tomto slyšení, protože jste navržena na místo předsedkyní komise odpovídající za energetickou unii, takže jsme se vyslechli, že jsou tady značné obtíže v této oblasti, ale my to víme. My ovšem hledáme místo předsedkyně, která se chopí iniciativy, bude silná a tak vás žádám, abyste byla konkrétnější ohledně toho, co hodláte udělat sama, než abyste jenom vysvětlovala, jaké obtíže teď panují v naší oblasti, abyste prokázala, že jste připravena problémy řešit. Pokud je o vyjednávání o klimatu, my předpokládáme, že vy povedete klimatická vyjednávání, protože to je eh, vaše hlavní odpovědnost. A za druhé mě zajímá, co uděláte proto, abyste zajistila, že dostaneme ambicioznějšího cílu pro rok 2030 a 2050, protože teď je ten cíl nastaven skutečně velice nízko. A neříkejte nám, prosím, že to je velice obtížné, protože to víme. Pan předseda, děkuji a prosím o odpověď. Děkuji vám, vážený pane poslanče. Asi se shodneme, že já osobně samozřejmě nebudu eh, moci těchto cílů dosáhnout, rozhodně ne sama a právě proto potřebuji spolupráci s členských států. Jedině tak se mi podaří těchto cílů eh, dosáhnout. A já se pochopitelně iniciativy chopím a udělám to, co je potřeba pro to, aby chom eh, dosáhli cílů, které jsou zároveň ambiciozní i reálné. Je důležité, abychom přizvali na palubu, mohu-li to tak říci, i další, nejenom členské státy, ale další partnery, především Spojené státy a Čínu, protože Evropa sama o sobě, bez ohledu na to, jakou ambici si nastaví, nemůže eh, všechny tyto problémy vyřešit. klima je a bude znečišťováno nejenom námi, ale především zbytkem světa, takže se určitě iniciativy chopím, s tím nemám žádný problém, ale eh, jsem si velice dobře vědoma, že to má své omezení, že svá omezení má i Evropská komise a pozice místo předsedkyně. Proto je nutná spolupráce s členskými státy a znovu zdůrazňuji, že doufám, že členské státy si uvědomí, že jsme stanovili cíle v této oblasti společně a že komise sama bez snahy členských států těchto cílů, které jsou důležité pro EU i Evropu, nedosáhne. Děkuji. Nyní pan Pedicini, prosím. Grazie, presidente. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Paní Bratušek, během všech těchto slyšení, včetně toho vašeho, kde se hovoří o energetice, se hovoří především o udržitelnosti a energetickém mixu, ale často to nejsou koncepce úplně slučitelné, takže upřímně řečeno, pokud jde o energetický mix, tak většinou se tím má na mysli to, že členské státy by měly mít možnost využívat i neudržitelných zdrojů, například tedy eh, fosilní eh, paliva a štěpení. Některé členské státy dále navyšují podíl fosilních eh, zdrojů v energetickém mixu a snižují podíl zdrojů obnovitelných. Vůbec se nestarají o to, zda překračují emisní limity, protože nakonec to někdo mm, zaplatí a já se ptám, eh, zda budete postupovat eh, ve formě eh, soudních řízení proti těmto členským státům, aby za takové kroky neplatili nevinní občané. Děkuji vám. Bez ohledu na to, že se teď budu asi opakovat, to přesto řeknu. Toto je záležitost, která vyplývá ze eh, samotných zakládajících smluv, to znamená, že členské státy eh, mají odpovědnost za vlastní energetický mix. Taková je skutečnost, ale zároveň platí, že každý členský stát ehm, si musí uvědomovat, že je potřeba, aby přispěl k dosahování společných cílů. V minulých dvou týdnech, když jsem se na toto slyšení připravovala, jsem se uvědomila, že eh, když se budeme pokusit dosáhnout cílu 2020, eh, tak eh, že se nám to doufejme podaří, protože jsme na dobré cestě a jak mi bylo řečeno, jak mi řekli odborníci, zdá se, že skutečně tyto cíle splněny budou. A pak je zde ještě další věc a to, že není jednoduché změnit energetický mix státu ze dne na den. Proto znovu zdůrazňuji, že v těch zemích, kde je velký podíl fosilních zdrojů na energetickém mixu, budou muset více posilovat složku čistých technologií, aby méně nebo minimálně znečišťovali životní prostředí. I to je, myslím, náš společný cíl. Děkuji, paní Bratušek, za vaši reakci. Nyní pan Schaffhäuser, prosím. Oui, bonjour, madame. Dobrý den, paní Bratušek. První otázka co se, co se v energetické politice bez národních států nemůžete nic dělat. Jakým způsobem plánujete tedy spolupráci mezi jednotlivými člen, národními státy, zejména co se týká velkých projektů ohledně nových druhů energie a úspor energie. Druhá otázka. Uvedla jste číslo 400 miliard importu, to je takto číslo, o kterém také vím. Pokud bychom chtěli ušetřit asi 10% energie v rámci rentabilních investic na dobu 10 let, tak bychom tedy museli investovat 400 miliard. Kde najdete tedy tyto, těchto 400 miliard. Všichni hovoří o těchto penězích, i pan Juncker, ale v podstatě se to číslo znásobuje u každého komisaře, takže kde ty peníze vezmete tedy? A třetí otázka, navrhli jsme program Evropská akademie podporovaná s francouzskou spořitelnou, italskou, co se týká dlouhodobých investic eh, měnové, v rámci měnovém. Budete podpořo, podporovat tento projekt v rámci Evropské banky? Děkuji, prosím odpověď, paní Bratušek. Dě- děkuji vám, vážený pane poslanče, za tuto otázku. Není to tak úplně pravda, že jsem řekla, že nemohu nic dělat jakožto místo předsedkyně komise, ale Zase se budu opakovat, že Evropská komise jakožto taková bez spolupráce jednotlivých členských států nebude schopna nic udělat. A já si myslím a domnívám se, že členské státy jsou si toho vědomi. Vědí, že pokud si stanovujeme určité cíle, tak musí s tím ruku v ruce jít také určité závazky ze strany členských států. To je to není, neznamená to, že bych řekla, že jakožto místo předsedkyně komise nemohu nic dělat, ale jsme samozřejmě závislí na porozumění a spolupráci členských států. A pokud se týká investic do oblasti energetické politiky, tak zde platí, že pokud chceme vytvořit silnější energetický jednotný trh, což si myslím, že je náš společný cíl, tak aby naše energie nebo ceny za energii se snižovaly, aby naše ekonomika byla konkurenceschopnější, tak v takovémto případě potřebujeme samozřejmě poměrně významné finanční částky, abychom tohoto mohli dosáhnout. Část těchto peněz musí pocházet z privátního sektoru, to znamená od soukromých investorů, ale musíme se také všichni zasazovat společně o zelený růst, protože jsem přesvědčena, že toto je eh, ta správná cesta pro Evropu na následujících pět let a tak samozřejmě v komisi také Eh, se budeme zasazovat o to, aby ty investice byly cílené, na, zaměřené na vytváření toho zeleného růstu, vytváření pracovních míst v oblasti zelené energetiky a tak dále. Samozřejmě musíme tyto cíle a tyto prostředky najít v rámci Evropské komise. Možná ještě později se k tomu vrátím. Madame Esther de Lange. Yes. A paní Esther de Lange. Děkuji vám. Eh, já tady mám takovou otázku eh, ženskou. Eh, já vám samozřejmě blahopřeji k nominaci na místo předsedkyní komise pro energetickou unii. A je to trošku ironické. Vy, která jste podle vlastních slov sama zachránila Slovinsko, budete mít na starší portfolio, které volá po více Evropě. A já vám položím konkrétní otázku a prosím o konkrétní odpověď. V energetické unii, co je třeba, abychom společně udělali jako EU a co bychom měli nechat eh, členským zemím? Kterou iniciativy eh, eh, je třeba urychlit, co je pro vás osobně nejlepší, co vlastně od vás můžeme očekávat. Eh, protože já myslím, že nemluvím jenom za sebe, eh, když eh, jak si vidíme, že příliš, příliš mnoho se z vašich odpovědí nerozvídáme. Děkuji vám. Vážená paní poslankyně, já bych to řekla tak. Já jsem nezachránila Slovinsko Eh, před Evropou. Myslím, že jsem spíše Evropě ušetřila další problém. Eh, Takové to, řekněme, domino na finančních trhu, tady neboli eh, ty finanční problémy některých členských zemí, tak ty vlastně se o Slovensko zastavily. Čili <clears throat> já myslím, že to nebylo špatně. Já eh, jsem eh, přesvědčená, že ano, solidarita je nutná, ale myslím si, že pro Evropu daleko lepší, eh, když členské země jsou dostatečně kompetentní a silné, aby si své problémy vyřešili sami. <clears throat> Jeden, jeden z důvodů, proč tedy můžeme a dokonce musíme najít dohodu o evropské energetické unii, tak to je otázka bezpečnosti a reakce na problémy. To je jeden z mých hlavních eh, úkolů, eh, pokud se týče toho nouzového plánu, kde se řekne, eh, co musí mít členské země v případě ohrožení. Energetická unie Eh, to není jenom o solidaritě. Podle mě je energetická unie také otázkou odpovědnosti. Tam, kde eh, zodpovědnost je nutná. Čili energetická bezpečnost je každopádně oblast, kde se musíme dohodnout. A tady je to třeba vyřešit na úrovni energetické unie. Nyní pan Eduard Matan. Madame Bratušek. Vážená paní Bratušek,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 Padlo zde hodně otázek ohledně Evropské unie, o které se teď hodně hovoří a je mi líto, že stále to zdůrazňuji, ale trošku tom úplně tomu nerozumím. V této perspektivě, jakou máte tedy přesnou myšlenku, nebo jak nejprve byste chtěla spojit svrchovanost jednotných stáv, státu s, s článkem 192 článek 2 smlouvy o fungování Evropské unie a nutné zbližování energetické politiky politiky s myšlenkou Evropské unie a jakým způsobem byste chtěla realizovat třetí balíček, nebo máte nějakou jinou cestu integrace energetického trhu, pokud ano, tak jakou. A na závěr bych chtěl vědět, jestli jakožto místo předsedkyně, jak budete bojovat o nedostatku energie a jak hodláte vytvořit ochranný štít energetický, tak aby i ti nejchudší z našich obyvatel měli zajištěn alespoň minimální přístup k energii. Děkuji. Pane Martene, pane Martene, no, o, prosím od odpověď. A, a vážený pane poslanče, děkuji vám za vaši otázku. Vytvoření energetické unie Samozřejmě, jak již jsem v podstatě řekla, spolí, bude spočívat nejméně na třech základních pilířích. A to za prvé vytvoření nebo zajištění silného společného nebo jednotného trhu. To je jeden bod a z tohoto důvodu potřebujeme vytvářet infrastrukturu která ještě eh, v tuto chvíli někde chybí. Potřebujeme propojování mezi členskými státy, potřebujeme propojování mezi jednotlivými regiony, potřebujeme také propojení v rámci samotných jednotlivých členských států. Ještě tomu tak všude zcela není. Uh, se silnějším, pevnějším tedy jednotným trhem se nám také podaří, a o tom jsem přesvědčena, zajistit to, aby ceny energie v Evropě byly konkurenceschopnější, což bude dobré jak pro občany, tak pro hospodářství jednotlivých členských států. V mé úvodní řeči jsem již řekla, že jakožto premiérka v mé vlasti, ve Slovinsku jsem se zasazovala o uplatňování třetího energetického balíčku. To samozřejmě musí platit pro všechny členské státy. Samozřejmě jsou určité výjimky, ale v zásadě si myslím, že tento třetí energetický balíček podstatě již je více či méně implementován v jednotlivých členských státech. Pravidla, která jsou stanovena v tomto třetím balíčku, nám také pomohou umožnit více otevřít náš trh s energiemi. A když hovoříme o otevření se energetického trhu, tak to samozřejmě jde zase ruku v ruce s příznivějšími cenami. Good afternoon, Mrs. Dobré odpoledne, paní Bratušek. Eh, zdá se, že o energetické unii toho moc nevíte, takže se vás zeptám na něco, co byste znát měla. Vy jste v úvodem řekla, že jste eh, před nám přestoupila s velkou pokorou a to je eh, skutečně vhodné, i když jste Eh, získala v eh, všeobecných volbách eh, doma 4% a přesto se se nominovala na komisařku. Otázka. Je pravda, že po vaší novinaci současná slovinská vláda začala s etickým vyšetřováním vaší kandidatury? Za druhé, je pravda, že jste spozdila notifikační dopis o tomto vyšetřování a dále eh, počkáme tedy eh, na výsledek tohoto vyšetřování, než budete jmenován na úřadu? Děkuji vám. Eh, děkuji vám za další příležitost, abych vám podrobněji vysvětlila postup které se týká nominace na komisaře ve Slovensku. Eh, předpokládám, že budete souhlasit s tím, že Slovinsko nemohlo eh, s nominací čekat do konce eh, září. Vláda nastoupila teprve 18. září a asi si uvědomujeme, co by se stalo, kdyby komisař, eh, slovinský komisař nebyl nominován včas. My jsme nabídli tři jména a moje bylo mezi nimi. No a eh, pan Juncker si vybral mne, možná, že byste se měli zeptat jeho, eh, proč si vybral právě mě, ale já jsem mu vděčná za důvěru, kterou mi projevil. Nová vláda nezahájila vyšetřování. E, protikorupční komise ve Slovinsku se rozhodla, že na základě mediálních zpráv e, provede nebo zahájí e, proces korektnosti nominace komisaře. Já jsem legalistkou, čili já tady vždy respektuji zákon to nejhorší, eh, čeho jsem se eh, kdy dopustila, tak eh, jednou jsem špatně parkovala, dostala pokutu a jednou jsem jela příliš rychle a zase jsem dostala pokutu. A nemám problém s tím, jestli, že celý ten postup jmenování bude přeskoumán a já jsem v souvislosti, respektive v souladu s příslušnou legislativou eh, dostala oznámení poštou a provedla jsem všechno, co ode mě zákon žádá. Eh, realita je zcela jiná, než co se říká eh, a skutečně tedy zde nebyla žádná korupce a myslím, že komise to také takto sledala a potvrdila. Pan Petersen. Děkuji. Eh, paní Bratušek, eh, já jsem eh, s velice potěšením vyslechl vaše poznámky o udržitelném růstu, ale také o zelené zaměstnanosti, což je de facto uznání potenciálu evropských firm v oblasti green tech, což je důležité. Moje otázka zní, jak vy, jakožto místo předsedkyně a komisařka pro energetickou unii, zajistíte eh, dlouhodobý eh, přechod eh, k bezuhlíkaté ekonomice. Myslím, že toto je asi to nejobtížnější, před čím stojíme. A také co tedy s těmi obnovitelnými zdroji a e, jak tedy snižovat spotřebu pomocí legislativy o energetické účinnosti. Děkuji a prosím o odpověď. Děkuji vám. Děkuji vám za otázku. Já souhlasím s těmi, kdo tvrdí, že klimatické cíle jdou ruku v ruce s cíly, které jste zmínil vy. A já už jsem to dneska řekla několikrát. Kdykoliv je řeč o energetické bezpečnosti, tak hovoříme o věcech, které je třeba provést velmi rychle, plus některé jsou naopak velmi dlouhodobé. V minulosti je možné, že jsme měli udělat eh, mnoho z toho, co se neudělalo, ale po poslední krizi v zásobování plynem eh, jsme de facto na mnoho těch nezbytných akcí zapomněli. A tím se opět dostávám k otázce infrastruktury, což bude pro nás skutečně ta eh, největší výzva, jedna z největších výzev. A také, co se týče obnovitelných eh, zdrojů, tak eh, každopádně absolutně nezbytné jsou chytré sítě, pokud chceme produkovat energii z obnovitelných zdrojů tam, kde je toho zapotřebí. Čili investice, investiční balíček, před kterým stojíme, jak už jsem řekla, je velmi náročný a já jsem přesvědčena, že jelikož všem nám záleží na zeleném růstu, tak ta největší část, to jsou 300 eh, miliard, tak eh, to skutečně bude eh, rozdělena mezi investice, které opravdu zlepší náš trh a kon, eh, po, posílí konkurenceschopnost. Paní Cornelia Ernst. Děkuji, paní Bratušek. Vy jste vlastně mistrně určitého mlžení, to není špatné, to mohu říct, ale bylo by hezké, kdybyste možná na jednu věc alespoň mohla odpovědět trošku konkrétněji. Uh, já vám dám dvě možnosti, budete si moc vybrat. První je, co se v té oblasti finanční krize je mnoho eh, členských států, které by vlastně potřebovali, eh, nebo které snížily veřejnou podporu vytváření sítí a budování energetického trhu, zejména Španělsko a země Jižní Evropy. Eh, z různých důvodů byly tyto záležitosti trošku korigovány. Uh, také, co se týká, což také ovlivňuje negativně rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Jaké konkrétní iniciativy plánujete, že podniknete, aby vlastně v těchto členských státech nedocházelo k tomuto ústupu, k tomuto deficitu. A co chcete vlastně jak, z, z, z privátního sektoru, jakým způsobem chcete podporovat eh, rozvoj energie. Děkuji. Pros, děkuji vám za, za, a nyní paní Bratušek, prosím o odpověď. Děkuji. Možná se už opakuji, ale náš energetický trh musí lépe fungovat a potřebujeme lépe fungující trh, kterého dosáhneme tak, když bude vytvořena a implementována odpovídající infrastruktura. To je prostě základní požadavek k tomu, aby eh, mohl být eh, efektivnější elektrický proud na evropském trhu za příznivější ceny. To je samozřejmě zásadní požadavek a bude to mít význam také snížení cen energie pro evropské občany. Když hovoříme o podpoře obnovitelných zdrojů energie, tak zde se musíme podívat na to, že tato podpora musí také jít ruku v ruce nebo ve spolupráci se členskými státy. Zde samozřejmě také musí být zajištěna bezpečnost eh, energie, a to i v tomto odvětví. A je nutné, aby členské státy na evropské úrovni připravili odpovídající právní základ k tomu, aby také na evropské úrovni mohly být podporovány obnovitelné zdroje energie. To by byl krok, nebo možná by to byl jeden z cílů, který bych si stanovíme na následující období eh, našeho pětiletého mandátu. Sama opravdu jsem přesvědčena o tom, že rozvoj těchto nových obnovitelných energií je nesmírně důležitý. Nejen pro jednotlivé státy, ale pro, člen, pro Evropskou unii. Pan Erik. Děkuji vám. Vy jste uvedla, paní Bratušek, že energetické politiky jsou ve velné míře v rukou členských států. To je pravda, ale my i, i my máme určité nástroje v této oblasti jako Evropská unie a já se ptám, jste připravena těchto politických nástrojů využít? Například Parlament navrhuje vyšší a závazné cíle, pokud jde o obnovitelné zdroje a energetickou účinnost. Evropská komise se také zde může chopit iniciativy. Řeknete tedy ano Evropskému parlamentu a jeho požadavkům směrem k vyšším závazným cílům, anebo to necháte zase spadnout pod stůl? Děkuji, pane kolego, poprosím o odpověď. Děkuji vám za tento dotaz. Na základě dosavadních odpovědí z dnešního slyšení je asi jasné, že zastávám názor, že tyto cíle jsou velice důležité, musí být ambiciozní, nicméně zároveň musí být reálné, dosažitelné. Komise jako taková nemůže jednat osamoceně. Potřebujeme tedy podporu Evropského parlamentu a na druhé straně potřebujeme také dosáhnout dohody s členskými státy. Pokud chceme cíle závazné, tak potřebujeme dosáhnout schody s členskými státy. A já už jsem to dnes říkala několikrát, že si myslím, že musíme být ambiciozní, ale na druhé straně si musíme být vědomi reality a toho, kde máme svá omezení. A právě proto jsem dnes několikrát zopakovala, že budeme muset pracovat společně s členskými státy, neboť zakládající smlouva jasně stanoví hranice, v rámci nichž může jednat Evropská komise a v rámci nichž se eh, pohybují nezávislé členské státy. Takže já jsem připravena zastávat vyšší závažné cíle v otázce klimatických změn, protože si myslím, že jsou nezbytné. Na druhé straně si všichni musíme uvědomit, že cíle musí být stanoveny reálně, že nemá smysl stanovovat si příliš ambiciozní cíle, kterých nebudeme nakonec schopni dosáhnout. Nyní pan Helmer, prosím. Dobré odpoledne, paní Bratušek. Asi víte, že pan Tajány hovořil o průmyslovém masakru v Evropě kvůli vysokým cenám energií a já doufám, že s těmito cenami něco uděláte také se sítěmi, distributory, konkurencí a tak dále. Ale všichni víme, že hlavním důvodem krize konkurenceschopnosti je příliš velký závazek směrem k velice nákladným, neefektivním obnovitelným zdrojům a různým zeleným politikám typu ETS. A tak se vás chci zeptat, zda jste spokojena s tím, že energeticky náročný průmysl bude odsouván z Evropské unie za její hranice a vezme si sebou svá pracovní místa a víte, že tyto mm, podniky potom eh, odcházejí do zemí, kde mají nižší ekologické standardy, to znamená, že ničíte v Evropě pracovní místa a celkově globálně zvyšujete emise skleníkových plynů a CO2. Děkuji, pane kolego. Vaše odpověď, paní Bratušek, prosím. Děkuji vám, vážený pane poslanče. Já jsem zde již několikrát hovořila o konkurenceschopnosti, takže znovu zdůrazním, že pokud vytvoříme silnější jednotný trh, pokud dokončíme infrastrukturu, pokud zajistíme přenos elektřiny napříč Evropou, budeme schopni také zaručit eh, přijatelné ceny energií pro průmysl, firmy i domácnosti. Pevně v to věřím a rovněž se domnívám, že již máme určité zkušenosti na úrovni členských států. Navýšením konkurenceschopnosti se podaří dosáhnout snížení cen energií a e, Slovinsko je toho e, důkazem. Existují k tomu e, zprávy, které prokazují, že ceny energií například ve Slovensku se snížily o téměř 30 poté, co na náš energetický trh vstoupil nový hráč. A nebylo to náhodou. Takže pokud si přejeme nepoškozovat dále životní prostředí, musíme více investovat do obnovitelných zdrojů energie. Tím, že do nich budeme investovat více, budeme je více rozvíjet, stanou se tyto zdroje následně také levnějšími a dostupnějšími. Už nyní vidíme určité náznaky toho, že ceny energie z obnovitelných zdrojů začínají klesat. A to je také způsob, jak posílit konkurenceschopnost eh, našeho hospodářství. Myslím si, že obnovitelné zdroje a jejich podpora k tomu eh, povede. Děkuji a nyní pan Jean-Luc Schaffhauser. Merci, madame. Děkuji, paní Bratušek. Moje otázka se týká vaší priority. Domníváte se nebo věříte pouze v trh a v dokonalou konkurenci, nebo si myslíte, že potřebujeme akci nebo akceschopnost členských států, zejména proto, aby se také provedla určitá relokalizace výroby energii, to, co nazýváme k zkrátké, k zkrácení okruhu, tak aby se podpořilo vytváření místních pracovních míst, energetická soběstačnost, bezpečnost zásobování energií, obnovitelné zdroje a to vlastně není v rozporu s, s tím propojením sítí a s, těmi, s tím zkrácením okruhu. Myslím si, že je potřeba propagovat také cirkulární ekonomiku, která je tak drahá Evropské komisi, zejména vzhledem ke světové konkurenci, to znamená okruhy, které by byly levnější v v oblasti agroalimentární, vracet se spíše k řemeslné výrobě a tak dále. Takže máte na mysli tady toto zkrácení přiblížení okruhu v oblasti energetiky? Děkuji, prosím odpověď. Děkuji, vážený pane poslanče, za tuto otázku. Já jsem přesvědčena o tom, že třetí, a třetí energetický balíček v podstatě již to do určité míry zajišťuje, že trh s energetikou musí být správným a řádným způsobem regulován. Ale nezávisle na tom jsem přesvědčena rovněž o tom, jak již jsem v podstatě řekla a kdy jsem uvedla slovinský případ, že ještě existují určité obavy týkající se toho, aby již je potřeba, aby tedy energie byla, nebo ceny energie v Evropě byly příznivější. Já jsem to několikrát dnes řekla, asi se opakuji, že považuji za velice důležité, abychom si byli vědomi té skutečnosti, že silnější jednotný trh bude pro všechny zúčastněné strany lepší. Z tohoto důvodu bude v nejbližších letech naším důležitým úkolem posilovat ještě více stávající infrastrukturu. Bohužel jsou některé projekty v této oblasti, které jsou v lepším stádiu přípravy než jiné projekty a samozřejmě jsou to věci, které nemůžeme udělat ze dne na den. Nyní se tedy znovu nacházíme nebo čelíme zde určité krizi v, oblasti dodávek plynu, která je již za dveřmi, jak tomu bylo v roce 2009. A já doufám, že stejně jako tehdy nezapom- nesmíme zapomenout na to, že je důležité dále posilovat a rozvíjet naši infrastrukturu. Děkuji. Madam Commissioner, Vážená paní eh, Bratušek, teď eh, předávám veškeré kompetence panu Lafiovi, mému kolegovi, předsedovi. Děkuji vám. Nyní má slovo paní Švice. Děkuji vám. Paní Bratušek, vy jste několikrát eh, zmínila otázku diverzifikace zdrojů dodávek. Domnívám se, že transjader Nabucký plynovod by v této souvislosti byl velice důležitý, protože by přivedl plyn z Azerbajdžánu. A mě by zajímalo, zda byste chtěla omezit závislost na ruských dodávkách plynu a vzhledem tomu, že jste měla velice dobrou, také vzhledem tomu, že jste měla dříve dobrou spolupráci eh, s Ruskem. A já se chci ještě zmínit o jednom videu, na kterém zpíváte ruské písně a vyjadřujete se proti eh, Evropě. Nemyslíte si, že je na čase změnit eh, takovýto prokomunistický postoj? Děkuji vám, vážená paní poslankyně. Děkuji, že jste položila tuto otázku, protože tak mám možnost věci vyjasnit. Začnu nejprve tou národní otázkou, Mohli li to tak položit. Ten záznam, ta nahrávka, kterou jste viděla, byla pořízená při oslavách státního svátku, kdy jsme si tedy připomínali určitý důležitý moment a ta píseň, kterou jsem tam zpívala, není ta, o které jste hovořila vy. A myslím si, že evropské eh, hodnoty mm, ty jsou zcela jasné a že není potřeba, abych se v této souvislosti za cokoliv omlouvala. Není to proti, je to protifašistická eh, píseň. Já osobně jsem nebyla nikdy v komunistické straně a naopak jsem na Slovensku byla kritizována za opačné názory, tedy že jsem příliš proevropská, že se řídím diktátem Bruselu a že bych se měla proti takovému bruselskému diktátu postavit. Myslím si, že Evropa je pro mou zemi jediná správná cesta ku předu, proto jsem tak ráda, že Slovinsko je součástí evropské rodiny. A pokud jde o diverzifikaci zdrojů energii, tak projekt, o kterém jste hovořila, je jistě projekt potřebný, protože mimo jiné sníží naše závislost na dodávkách z Ruska. Myslím si, že vše v této věci zatím pokračuje podle plánu, takže můžu říci, že jsem pro tento projekt a že ho podporuji. Tento projekt vnímám jako jeden z těch, který nám pomůžou snížit naši eh, závislost na jednom dodavateli. Nyní pan eh, Gazbara, prosím. Grazie, presidente. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré odpoledne, paní Bratušek. Před vámi stojí obrovská odpovědnost. Budete mít na, stra- na starosti strategické eh, portfolio a Eh, řízení důležitého projektu vytvoření energetické unie, takže se omlouvám, když eh, se snažíme zjistit maximum o vaší politické vůli a vašem odhodlání, které budete moci v této věci tedy nasměřovat. Vy jste hovořila o tom, že si přejete, aby z toho 300 miliardového balíčku, o kterém hovořil předseda Juncker, značná část šla na energetiku. O jak velkém procentu hovoříte? Kolik eh, procent z tohoto balíčku si chcete vyžádat pro investice do energetiky a jakým způsobem chcete také využít pro investice strukturální fondy a Evropskou investičnou, investiční banku? Zajímalo by mě, zda chcete i tyto druhy investic formulovat. Najlepší chvála za e, vaše... Děkuji, děkuji vám za tento dotaz. Projekty společného zájmu, těch je 284 mají celkovou hodnotu 40 až 50 miliard eur. A jejich značná část by měla být eh, podpořena dalšími investicemi. A v této souvislosti je důležité, že mm, doufáme, že tyto projekty budou podpořeny také tím 300 miliardovým investičním balíčkem. Nicméně bylo by obtížné, mm, nedokážu v tuto chvíli jmenovat žádné konkrétní číslo či procento, ale ekologický růst a nová pracovní místa, to vše jsou naše společné cíle a dosavadní čísla ukazují, že projekty v oblasti energetiky a nejenom infrastrukturní projekty, ale také projekty z oblasti energetické účinnosti pomáhají vytvářet nová pracovní místa a přispívají k ekologickému růstu. Dalším zdrojem financování, dalším finančním nástrojem, který by bylo možné využít ve spolupráci s Evropskou investiční bankou v oblasti energetiky, je další z možností, eh, o kterou se budu snažit a budu je rozpracovávat. Děkuji. Kommer til nye energiformer, såsom skifergas, kunne man forvente betydelige Děkuji, pane předsedo. Hovoříme o nových eh, strojích energie, například břidličný plyn, který eh, sam, potřebujeme k tomu, ale samozřejmě striktní podmínky pro jeho těžbu. Nicméně jste se zmínila o tom, že v něk určité části Evropy eh, břidličný plyn přináší určitou naději, ale zároveň také obrovské problémy. Například irská vláda se rozhodla, že zahájí svůj první projekt eh, energie těžené v, z moře, tedy je to nový druh energie, tedy jaký je váš postoj k novým typům energie, například vlny, eh, energie z břidličného plynu a energie pocházející z mořských vln. Jak byste chtěla zajistit, aby zdraví občanů a eh, i vnitřní trh evropské ekonomie se mohl využívat těchto nových možností v oblasti energetických zdrojů. Děkuji. Děkuji vám za tuto otázku. Co se týká břidličného plynu, tak to je v každém případě jedna z alternativ, které máme. Já vám sama mohu říci, že jsem přesvědčena o tom, že pokud se zde vyvstává otázka, zda se některý stát proto rozhodne nebo ne, tak samozřejmě předtím musí být provedena velmi podrobná analýza zejména analýza v souvislosti s dopady na životní prostředí. Úkolem Evropské komise v této souvislosti je zajistit, aby veškeré normy, standardy v oblasti životního prostředí, které jsou stanoveny a které platí, byly dodržovány. Já sama nesouhlasím příliš s tím, když říká, někdo říká, můžeme prostě to, co se dělá ve Spojených státech, jen tak v klidu přenést do Evropy. U nás je hustota populace podstatně vyšší, to je například jeden z argumentů, který můžeme použít a samozřejmě jaké účinky bude, by mělo využití a těžba tohoto typu plynu například na vodní zdroje, na podzemní vodu, kterých, kterýchto zdrojů máme v Evropě velké množství. Čili nejprve je potřeba provést a předložit všechny tyto podrobné analýzy tak, aby se jednotlivé členské státy mohly odpovědně rozhodnout. Zdá se pro tuto alternativu rozhodnou, anebo ne? Jak jsem již řekla, zde je úlohou Evropské komise, a tedy mojí úlohou v této souvislosti, abychom zajistili, že v případě potenciálního využití této alternativy v některém členském státě, aby byly dodržovány veškeré standardy v oblasti životního prostředí, které existují a které jsou tedy platné. A Evropská komise samozřejmě bude na toto velmi pečlivě. Thank you, chair. Uh, uh... Děkuji, pane předsedo. Eh, paní komisařko, jako místo předsedkyně pro energetickou unii, jak chcete dlouhodobě zajistit podíl obnovitelných zdrojů v EU v souladu s tím e, pověřovacím dopisem. A jakou budoucnost e, vidíte e, pro, pro obnovitelné zdroje v tom budoucím podílu? Momentálně o tom komise nehovoří příliš jasně, ale pokuste se vy o tom pohovořit co nejjasněji. Děkuji vám. Jak už dneska několikrát zaznělo, je skutečností, že my v Evropě jsme nadále příliš závislí na energetickém dovozu. Dovážíme energii za miliardu eur každý rok. Pokud chcete odstranit naši energetickou závislost, to je v podstatě až 20 tak eh, musíme posílit vlastní zdroje a obnovitelné zdroje hm, těch určitě v EU nemáme nedostatek. A oni jsou určitě jedním eh, z řešení. Tím se ovšem dostávám k otázce infrastruktury. Pro energii z obnovitelných zdrojů, potřebujeme infrastrukturu tak, aby se mohly dostat, mohla dostat ke spotřebitelům. Budování chytrých sítí, to je úkol pro Evropu a pro její energetickou unii. Tak, aby bylo možné účinně využívat obnovitelné zdroje. No, jak už jsem dnes řekla, cíle v rámci strategie EU 2020 budou dosaženy a v tom následujícím desetiletí do roku 30 věřím, že to bude tak, jak se ještě tento měsíc dohodne Evropská rada. Takže věřím, že ten podíl obnovitelných zdrojů naroste na nějakých 27 Procent, ale opět, jak už bylo několikrát řečeno, energetický mix je záležitostí jednotlivých členských zemí. A ty musí uvědomit, že tohoto dosáhnou pouze společně. Dobré odpoledne, paní Bratušek. Já chci mluvit o Garoňské elektrárně, která je vůbec nejstarší ze španělských eh, elektráren a přitom eh, je postavena ve velice hustě osídlené oblasti. Podobná dvě zařízení byla v nedávné době kvůli zastaralosti eh, uzavřena v Belgii. I naše elektrárna byla v červnu zavřena, ale teď provozovatel žádá její znovu otevření. Už eh, jste tady hodně hovořila o tom, že to je v kompetenci členských států. Já se přesto chci zeptat na to, zda není i ve vaší kompetenci žádat uzavření nejstarších a nejnebezpečnějších eh, jaderných elektráren v Evropě, vzhledem tomu, že směrnice hovoří o tom, že bychom měli dávat spíše přednost recyklaci, zhodnocení a dalším metodám v oblasti energetického využívání materiálů. Takže co byste udělala proto, abyste například zvýšila podíl recyklovaných odpadů v Evropské Evropské unii. Eh, Nejlepší chvála za... Děkuji. Děkuji vám za tento dotaz. Pokud jde o tuto konkrétní jadernou elektrárnu, o které hovoříte, těžko se k ní konkrétně vyjadřovat, neboť nejsem s tímto případem obeznámena, ale uh, Zjistím si o něm, o této elektrárně podrobnější informace, abychom to mohli konkrétně probrat v budoucnu. Ale e, jak už e, jsem řekla dříve, úkolem Evropské unie je zajistit, že naše jaderné elektrárny, a tím naše myslím evropské jaderné elektrárny, jsou a budou bezpečné. Nakolik vím, zátěžové testy, které byly doposavat provedeny, prokazují, že naše jaderné elektrárny bezpečné jsou. Nicméně je pravda, že v Evropě fungují i starší jaderné elektrárny a proto je velice důležité jejich bezpečnost pravidelně monitorovat. Musíme proto dále investovat do výzkumu a vývoje, o čem jsme tady už hovořili a pokud můžu být konkrétní, tak i v oblasti recyklace odpadů, abychom zajistili, že především nebezpečný odpad je co nejlépe a neškodně využit. Proto si myslím, že je důležité, abych výzkum a vývoj v této oblasti pokračoval. Co je ovšem eh, zásadní a může se o to zasadit komise a já osobně, je otázka bezpečnosti. Pokud jde o jadernou energetiku, tak dosavadní údaje ukazují, že evropské jaderné elektrárny jsou bezpečné a to je velice důležité. Děkuji. A nyní pan Žado. Děkuji. Vážená paní Bratušek, moje otázka se týká čínského dumpingu ohledně fotovoltaických panelů. Evropská komise prokázala, že čínské panely dosahují poloviční, poloviny výrobní ceny na evropském trhu. A vaše vláda bojovala s ostatními vládami proto, aby maximálně omezila antidumpingová opatření Evropy právě proti tomuto dumpingu, který doslova zmasakroval evropský fotovoltaický průmysl. Tam došlo ke ztrátě desítek tisíc pracovních míst. Vy jste řekla, že chcete obhajovat evropský průmysl, zejména v energetické oblasti takže budete společně s Evropskou komisí konečně obhajovat i fotovoltaický průmysl a nebo to, co Evropská komise již udělala, budete stále více pod vlivem zemí, jako je Slovinsko, působit tak, že veškerý tento náš průmysl zmizí, abychom udělali radost našim vztahům s Čínou? Děkuji. Mm, děkuji, vážený pane poslanče, za tuto otázku. Já už jsem se vlastně setkala u, nás, u nás z doma, jakožto premiérka s podobnými otázkami. Samozřejmě máme také jsme podporovali eh, získávání sluneční energie stejně jako tedy ostatních obnovitelných zdrojů. Já považuji za správné, abychom se zasazovali o náš, naše hospodářství, o náš průmysl, ale samozřejmě musí to být v souladu s pravidly, která platí na mezinárodních trzích. tak to, to tedy mohu, mohu činit a mohu obhajovat já a podob, i ostatní komisaři. Jinak nemohu k této otázce v této fázi nic víc říct. Děkuji. A dále kolega Pier Nikola Pelicini. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní rezignovaná místopředsedkyni. V podstatě můj kolega již mi vzal slova z úst, když hovořil o jaderné energetice. Víte, že členské státy se rozhodly, měly vůli, tedy <laughs> a jsem tady, tedy. Ano, takže chtěli využívat tento eh, energetický mix, ale co se týká radioaktivního odpadu, tak mi než, neříkejte, že uděláte všechno, co je možné pro zabezpečení eh, tohoto jaderného odpadu já nevím, v jakém světě žijete, ale v mém světě, ve světě, v kterém žiji já, existuje korupce a myslím si, že tento odpad se, odpad se bude schovávat někde za zády občanů. Takže nyní, co se týká těch zaž, možných opatření, co budete dělat k tomu, aby se snižoval podíl jaderné energetiky v, jader, v energetickém mixu? Děkuji. Děkuji vám, pane poslanče, za tuto otázku. Členské státy sami odpovídají za stanovování a rozhodování o svém energetickém mixu. Pokud samozřejmě bychom chtěli zde nějakým způsobem působit nebo zasahovat, tak by se musela změnit smlouva a to vlastně platí i pro jadernou energetiku. To je v podstatě patří do působnosti členských států, jak již bylo řečeno podle ustanovení smlouvy. Naším úkolem, úkolem Evropské komise v této souvislosti je, že je potřeba prověřit, zda jaderné elektrárny fungují bezpečně, zda technologie, kterou jsou vybaveny, ještě odpovídá bezpečnostním standardům. Já jsem již vlastně řekla, že podle toho, co řekli odborníci, se provádějí nebo byly zahájeny stresové testy, zda tedy jaderné energetiky E- elektrárny v evropských zemích jsou bezpečné. Já samozřejmě nemám k dispozici konkrétní podrobné údaje, ale věřím v to, co říkají odborníci. A to je tedy to, co musíme zajišťovat, o co my na úrovni Evropské komise se musíme starat. Toto je tedy úlohou Evropské komise. To je skutečnost. Je pravda tedy, že ve smlouvě je uvedeno, že členské státy sami odpovídají za za stanovování svých eh, rozhodnutí a cílů v oblasti energetické politiky. Jean Marinescu. Děkuji, pan kolega Marian Jean Marinescu. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Paní designovaná komisářko, vy jste už několikrát řekla, že vaší vysokou prioritou bude diverzifikace zdrojů a cest. Zajímal by mě o tom více, poněvadž podle mě jste i jako ministerská předsedkyně dělala právý opak. Vy jste podporovala South Stream proti evropskému projektu Nabucco a South Stream je přece projekt, který naopak má zvýšit závislost Evropské unie na ruském plynu. Čili pokud eh, se stanete komisařkou, jak se budete stavět k South Streamu a jak se budete stavět k Nabuku? A eh, velice rád bych eh, slyšel od vás jasnou odpověď, nikoli propagandu. Děkuji vám. Já Eh, no, nevím, jestli vám budu schopen, schopna odpovědět eh, příš konkrétně. Nabuko, to by byl býval dobrý projekt pro Evropu. Znamenal by <clears throat> posílení nezávislosti na energetických zdrojích. Evropská unie a Evropská unie eh, a Evropská komise tady neudělala žádnou chybu. Byly to investoři, kteří o tento projekt ztratili zájem a momentálně tento projekt je prostě mimo. Jak říkám, není to vina komise, je to rozhodnutí investorů. Co se týče South Streamu, ano, ten by přivážel plyn od téhož Eh, dodavatele, který, eh, na kterém tedy jsme už závislí, ale znamenalo by to také eh, diverzifikaci dopravních cest. Jako ministerská předsedkyně jsem vždy podporovala a nadále podporuji myšlenku, že pro všechny projekty platí stejná pravidla. Všechny, všechna evropská pravidla také musí být aplikována South Stream. To jsem to dělal jako ministerská předsedkyně a e, budu v tom pokračovat i v barvách komise. Čili tak to je. Děkuji vám. Nyní pan Carlos Jorinho. E, paní designovaná komisařko, energetika a informační eh, infrastruktura, tak to do budoucna eh, budou stále propojenější obory činnosti. Evropa by měla být v čele eh, postupu směrem k chytrým technologiím a to samozřejmě si žádá strategii a regulaci. A to vlastně musí být hlavním cílem energetické unie. Jaká je tedy vaše strategie? Eh, co vy si myslíte také o mezinárodních eh, eh, operátorech IT, kteří se angažují v energetice? Je dnes se spotřeba eh, řídí regulací na národní úrovni, čili co chcete udělat pro to, aby eh, se všechno eh, odvíjelo směrem k bezpečnosti dodávek energií a také bezpečnost, bezpečných dat. Ano, děkuji. Děkuji vám za tuto otázku. My jsme už dneska hodně široce hovořili o infrastruktuře a o tom, co Evropa potřebuje, co potřebuje EU, aby si dobudovala tuto infrastrukturu. Já tady to řeknu ještě jednou. Chceme-li naplnit svou zásadní vizi, to znamená odolnou energetickou unii s jasnými cíly eh, také v oblasti ekologie, pak eh, naším hlavním cílem musí být co nejrychlejší dobudování společného trhu a jak někteří už tady zmínili, potřebujeme také příslušný hardware, čili infrastrukturu, ale také software v podobě jasných pravidel fungování společného trhu. To jsou tedy ty dva hlavní prvky, které představují náš úkol tak, aby společný trh skutečně fungoval a abychom dosahovali eh, těch základních cílů v oblasti energetické unie, čili eh, menší závislost a čistší a levnější energie. Vážená paní rezignovaná komisařko, ve vašich odpovědích eh, dáváte vysokou prioritu obnovitelným zdrojům, kdy má být navýšen jejich podíl v rámci celkového energetického, energetického mixu pro řadu členských států je důležitou součástí pořád eh, jaderná energetika či energetika z fosilních paliv, hlavně eh, z uhelných elektráren. Dochází tak k paradoxu, kdy určitá deklarace zájmu a ekonomika nutí se chovat eh, zcela, zcela jinak. Ekonomika vlastně v této chvíli neumožňuje postavit nové zdroje, které by i vykrývaly to procento, které není možné dosáhnout z obnovitelných zdrojů. Nemáte pocit, že by stálo za to trošku zreálnit a dívat se reálně na současný vývoj, hlavně ekonomický vývoj v této energetické oblasti? Děkuji. Najlepša hvala. Uh, eh, jaz pravzaprav. Eh, děkuji vám. V průběhu celého tohoto slyšení já jsem několikrát řekla, že musíme být jak ambiciozní, tak také realističtí. Pokud si stanovíme příliš ambiciozní cíle, které nejsou dosažitelné, no tak to nemá smysl. Já vím, že se situace nedá změnit ze dne na den, a velmi dobře si uvědomuji, že situace je velmi rozmanitá v, mezi jednotlivými členskými zeměmi. Jedny členské země hodně masivně spolehají na uhlí, jiné zase mají vysoký podíl obnovitelných zdrojů. Ale já si myslím, že ten cíl, který bude svalovat Evropská rada, to znamená minimálně 27 obnovitelných zdrojů, eh, že toto je reálný cíl, dosažitelný cíl, ale současně musíme pokračovat ve vývoji nových technologií v oblasti využití fosilních zdrojů, které budou minimálně zatěžovat životní prostředí není možné, abychom úplně a velmi rychle nahradili fosilní zdroje obnovitelnými. A z tohoto důvodu je třeba dále investovat do výzkumu a vývoje v této oblasti, abychom si vytvořili možnosti pro eh, pokračování využívání fosilních zdrojů, ovšem pomocí čistších technologií. Co se týče eh, nukleárních zdrojů, tak já myslím, že k tomu jsem se už eh, vyjádřila, eh, že tady je třeba hlavně zachovat bezpečnost. Děkuji. Paní Mlinár. Děkuji vám. Vážená paní Pratušek, předseda Juncker ve svém dopisu k vám hovoří o tom, že budete muset koordinovat práci několika komisařů, například eh, těch, kdo odpovídají za dopravu, vnitřní trh, průmysl, klimatické změny, podnikání, malé a střední podniky, životní prostředí, námořní politiku, regionální politiku, zemědělskou politiku, rozvoj venkova a v neposlední řadě také za výzkum, vývoj a vědu. Asi se tady všichni shodneme, že se jedná o obrovský úkol a proto se vás chci zeptat, jakým způsobem chcete zajistit úspěšnou koordinaci těchto portfolií. Děkuji vám za tento dotaz, paní Mlinár. Jedná se opravdu o obrovský úkol nejenom pro mě osobně, ale pro nás všechny, pro celou Evropskou komisi, pro celé kolegium komisařů. Nová struktura komise se s tímto bude muset vypořádat a budeme vám muset dokázat, že nová organizační struktura je dobrý nápad a dobře funguje. Jak už jsem řekla na úvod, svou roli vidím tak, že Především zajistím, že jednotlivé cíle v různých odborných oblastech eh, se potkají v jediné strategii, kde zapadnou do společných cílů. To znamená, že by neměla nastat situace, kdy budou v různých oblastech stanoveny protichůdné cíle. Doufám tedy, že ze své zkušenosti jako předsedkyně vlády, kdy se musela řídit celou koaliční vládu čtyř politických stran, což vyžadovalo eh, určitou zručnost a obratnost při přijímání rozhodnutí tak, aby byla přijatelná pro všechny, ačkoliv se na počátku mohlo zdát, že postoje, které strany zastávají, jsou zcela neslučitelné, tak eh, doufám, že tedy na základě těchto zkušeností eh, se ve své funkci místo předsedkyně komise osvědčím, pokud mě v ní potvrdíte. Děkuji. Děkuji vám. Nyní pan Gřib, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Paní designovaná komisařko, Byste mm, řekla, eh, že vám záleží na třetím energetickém balíčku. Ale poněvadž vy jste také zúraznila váhu infrastruktury na vytváření společného trhu, zajímal mě, zda tento balíček stačí, aby je pokryl všechny investice, jak tedy eh, plynovody, tak další energetické sítě. My máme v Evropě pořád ještě mnoho takzvaných energetických ostrůvků. A za druhé by se chtěl zeptat, jestli si myslíte, že je možné eh, vzdát se nebo odstoupit od některých závazků, které jsou součástí toho balíčku. Třeba eh, South Stream. U, tady bych se chtěl zeptat také, co si myslíte o zákazu reexportu plynu? Protože takovéto zákazy eh, s těmi v poslední době přichází ruská strana. Najlepša. Děkuji vám, pane poslanče, za tento dotaz. Jsem přesvědčena o tom, že tento energetický balíček je potřeba implementovat eh, komplexně a ve všech členských státech bez výjimky. Týká se to tedy všech druhů investic, včetně investic do South Streamu. Všechny tyto investice budou podléhat stejným pravidlům bez výjimky. Již eh, dříve jsem eh, říkala, že potřebujeme jak hardware, tedy infrastrukturu, tak software, ta pravidla. A pokud chceme, aby dobře fungoval jednotný trh, tak je naprosto zásadní, abychom stanovili jasná pravidla. Ale než k tomu přistoupíme, musíme zajistit, aby trh dobře fungoval. Proto jsem dnes několikrát říkala, že potřebujeme investice. Jedině tak totiž můžeme začít hovořit o dokončeném jednotném trhu. A dále pevně věřím tomu, že Evropa, Evropská unie a energetická unie musí vystupovat jednotně e, v okamžiku, kdy jednáme s partnery ze zahraničí. Kromě toho si myslím, že je důležité, abychom vystupovali jednotně také vůči Rusku. V rámci Evropské unie musíme dosáhnout schody dosáhnout koncenzu ohledně toho, jaké máme záměry, jakým způsobem hodláme reagovat. To si myslím, že je jediná správná cesta, jak postupovat, pokud chceme být silnějším partnerem, než dnes jsme. Každý členský stát samostatně je mnohem zranitelnější než celá Evropská unie, takže si myslím, že jednotné vystupování je správným řešením. Děkuji. Nyní pan Dance. Ano, máte pravdu, musíme vystupovat jednotně a já jsem tady nalevo. Vy jste hovořila o dosažitelných cílech. Jak víte, tak Evropská unie se zavázala, že bude řešit klimatické změny z té nejvyšší úrovně a je důležité, aby v tom pokračovala. Vy budete hlavní vyjednavačkou za Evropskou unii na některých důležitých akcích, které se budou konat, například konference eh, stran na konci letošního roku nebo pařížská konference v roce 2015. Pokud eh, tedy chápete ten, tuto problematiku dosažitelného eh, cíle, můžete nás přesvědčit o tom, že budete dobrou hlavní vyjednavačkou a o jaký reálně dosažitelný cíl vám vám půjde. Stačí, kdybyste jmenovala jeden za všechny. Děkuji. Uh, eh, Nejlepší chvála. Děkuji vám za tento dotaz. Změny v oblasti životního prostředí, v oblasti klimatických hm, politik, to jsou skutečně eh, změny obrovské nejenom pro Evropu, ale pro všechny státy. A již jsem uvedla, že musíme něco velice rychle udělat. Příští rok v Paříži, do konce roku 2015 musíme schválit závazné cíle, které se týkají klimatických změn. Potřebujeme závazné cíle, které by se týkaly všech, nikoli v pouze Evropy. A mohu říci, že udělám vše, co bude v mé moci, abych tohoto dosáhla a jsem přesvědčena, že se to v Paříži podaří. Zatím Jasný cíl stanovený nemáme, můžu vám pouze uvést cíla o, cíle nebo čísla, o které jsme za Evropu usilovali a myslím si, že naši partneři, Spojené státy a zejména Čína, nás budou při stanovování těchto cílů následovat, protože jedině tím, že budeme spolupracovat, tak můžeme docílit toho, že eh, situace eh, s životním prostředím se nebude do budoucna zhoršovat. Věřím, že naše obavy sdílejí i jiné státy a že si uvědomují, že závazné cíle potřebujeme. V Evropě máme mechanismus ETS, Tento mechanismus, mechanismus obchodování s emisemi, eh, dosahuje svých cílů. O tento systém projevuje zájem rovněž Čína. Kolegové z příslušného generálního ředitelství již navázali eh, s čínskou stranou kontakty a to ve mně vzbuzuje naději, že i eh, ostatní země toto berou vážně. Děkuji, nyní pan Albert Rol. Paní Bartušek, položili jsme spoustu otázek ohledně energetické unie, ale vy jste na ně nějak přímo neodpověděla, což mě nepřekvapuje, co se týká eh, je zde hodně otázek, na kterých jste dala odpovědi, ale říkáte, Evropa musí mluvit jedním hlasem, jedním jazykem. To znamená směrem mezi jednotlivými členskými státy, ale směrem ven, s Krusk, směrem k Rusku a k ostatními zeměmi. Proč tedy právě vy s vaší kvalifikací uh, si myslíte, že splňujete požadavky pro tuto funkci? Jaké jsou vaše specifické konkrétní kvality kompetence pro vlastně, abyste také zajistila to, aby členské státy Evropa mluvili jedním jazykem? To samozřejmě je je potřeba opravdu tuto línii harmonizovat a jaká si myslíte, že máte konkrétní kompetence? Děkuji vám, pane poslanče, za tuto otázku. Když pokud chceme být silnější, tak eh, musíme samozřejmě vůči třetím státům vystupovat jednotně. To považuji za velice důležité a to už jsem v podstatě také zdůraznila. v posled, za poslední rok a půl jsem musela velice výrazně bojovat a zasazovat se o to, aby mezinárodní finanční trhy uznaly to, že Slovinsko nezbankrotuje, nesměřuje tedy k bankrotu, téměř všichni politikové, jak eh, v naší zemi, tak v zahraničí, byli přesvědčeni o tom, že Slovinsko padne na kolena a my toto musíme dokazovat konkrétními činy, nikoli pouze slovy, abych to, o čem hovořím, abychom to také zrealizovali. A jakožto místo předsedkyně Evropské komise toto činit budu samozřejmě za předpokladu, že mi udělíte důvěru a že mi tuto možnost dáte. Za druhé, samozřejmě nebudu působit sama. My kolegové komisaři a také předseda Evropské komise. Budeme samozřejmě všichni spolupracovat a vystupovat jednotně. Důležitější než otázka, kdo vlastně se bude přesně zabývat čím, ale já považuji za důležitější to, abychom my uvnitř komise hovořili stejným jazykem, abychom vystupovali jednotně, aby mezi našimi stanovisky nebyly rozdíly. Nová organizace komise, tak jak ji navrhu předseda Juncker, by toto měla, domnívám se, zajistit. A jsem přesvědčena o tom, že zkušenosti, které jsem získala v posledních letech, když jsem tedy vedla slovinskou vládu v těch nejobtížnějších obdobích historie našeho mladého státu, mě v této práci pomůže. Děkuji. Dále má slovo kolega Poche. Za vámi je burno leto. Potem, kostek od politično neizkušený. Eh, děkuji. Váž... Vážená. Při vašem odstupu. Paní Bratušek, vám se podařilo stabilizovat eh, svou zemi a potom jste rezignovala. Proč? Byla jste snad eh, uražena, poněvadž eh, já si myslím, že jste tam mohla pokračovat funkci. Myslím, že nebyl žádný objektivní důvod, protože mm, jinak eh, tady místo vás by tady byl samozřejmě jiný kandidát navržený vládou Slovenska. Pravda je, že na začátku jste nebyla kandidátkou, ale nakonec jste byla předložena jako jediná kandidátka, což myslím, že je nejenom nemorální, ale je to v podstatě korupční chování a e, protikorupční komise to nyní vyšetřuje. Co se stane, e, když tato komise dojde k závěru, že jste porušila zákon? Odstoupíte nebo zůstanete v komisi? Lepša chvála da ima možnost še enkrat obrazložiti. Děkuji. Děkuji ještě jednou za možnost vysvětlit, k čemu ve Slovensku došlo, pokud jde o nominaci. Jsem přesvědčena o tom, že se jedná o interní politické hry. Slovensko poslalo do Bruselu seznam tří kandidátů a já nevím, jaký seznam jste viděl vy, ale jediný seznam, který slovinská vláda zaslala do Bruselu, obsahoval i moje jméno. Pan předseda Juncker rozhodl, mohl si samozřejmě vybrat jiného kandidáta. Na seznamu byl i další muž a další žena, takže to ke jmenování ale nevím, jak to funguje v jiných eh, zemích. Eh, na Slovensku doposavat eh, nebyl žádný problém s tím, pokud jste byl kandidátem a zastával jste v tu chvíli jinou politickou funkci. Vzhledem tedy k domácím slovenským politickým záležitostem se věci trochu vymkly kontrole tím způsobem, jakým k tomu došlo, ale již jsem dříve uvedla, Nikdy jsem dříve neměla žádný problém se zákonem. Můžete mi věřit, že pevně věřím v boj s korupcí, komise pro boj s korupcí, policie a justiční systém u nás vždy eh, spolupracovali i za mého předsednictví ve vládě, protože jsme se přáli korupci eh, potírat. Nyní paní Kestinger. Děkuji, pane předsedo, paní Bratušek. Já si myslím, že jste na otázku mého předřečníka ještě stále neodpověděla. Zda odstoupíte, pokud by se potvrdily nějaké ty výhrady týkající se korupce, zejména pokud by nebyly tedy tyto pochyby eh, odstraněny, takže je potřeba zde říct jasně ano nebo ne. A co se týká státních garancí, o kterých jste hovořila za komise ve výši 17 miliard na eh, no, nové jaderné elektrárny v v Velké Británii a potom na renovaci těch 30 let a více starých, zda tedy budou ty požadované prostředky věnovány také do rozvoje obnovitelných zdrojů, jakým způsobem tato pomoc eh, se slučuje s tím eh, vaším požadavkem energetického balíčku. A ano, energetický mix je otázka členských států, ale zde jsou určité nespravedlivé výše dotací, takže mohla byste odpovědět prosím nějak konkrétně a nikoli vyhýbavě? Děkuji. Najlepša hvala. Mislim, da jsem tu. Děkuji za tuto otázku. Já jsem již vlastně řekla, že jako politik, jak budu jako politička postupovat, pokud by došlo k jasnému rozporu se zákonem a zdá se mi být velmi důležité zdůraznit znovu, že tedy v žádná z institucí nezjistila, nekonstatovala, že by se mělo jednat o e, korupci. Tak jak, a v pos, jak, tak jak zaznělo v posledních dnech. To je všechno, co v této souvislosti mohu říci. Když jsem byla před antikorupční komisí a tam jsem tedy hovořila, tak se mě předseda komise ujistil, že žádný, a já jsem ujistila, že žádný proces konkrétně proti mně neprobíhá. To je jeden bod eh, k této věci. Další bod týkající se jaderných elektráren. Já jsem vlastně již eh, řekla, jaký je jaká bude moje úloha a moje stanovisko v rámci Evropské komise. Samozřejmě všechny členské státy musí dodržovat pravidla a standardy, které existují státní pomoci, nemohou vést k odchylování se od standardů co se týká konkrétně projektu těch 27 miliard, tady bych se chtěla omluvit, o tom teď nejsem informována, samozřejmě se budu informovat, eh, o co přesně se jedná. Děkuji. Děkuji. Paní Dali. Děkuji, vážená paní Bratušek, Poprosím vás o konkrétní odpověď na mou otázku. Týká se konkrétního tématu a to jsou eh, energeticky izolované členské státy. Závěry Evropské rady z roku 2011 a následné závěry z dalších let uvádějí, že do roku 2015 žádný evropský stát by neměl být energeticky eh, izolován od eh, sítí. Tento cíl zatím splněn nebyl, takže se vás ptám, jaký názor zastáváte, pokud jde o tyto zcela izolované členské státy, jak si představujete, že tento cíl bude naplněn. My eh, máme eh, dohodu na Maltě o vybudování plynovodu, nicméně bude to vyžadovat eh, zásadní investiční podporu a jaká opatření přijmete na podporu a implementaci tohoto projektu v co nejbližší době. A ještě se poukázat na evropskou legislativu která v energetické oblasti zatím nebyla implementována. Legislativu 10e. Legislativu, která se týká transevropských sítí e, v elektřině. My jsme se tady věnovali už, myslím, poměrně dostatečně infrastrukturním projektům a jsem si plně vědoma toho, že v Evropě v této oblasti ještě přetrvávají problémy a jedním z těch problémů jsou ty energetické ostrovy, ty izolované členské státy. Těžko budu měnit věci, ke kterým již došlo v minulosti a Řada věcí již měla po roce 2009 proběhnout a bohužel k tomu nedošlo. Například eh, strategie evropské eh, energetické bezpečnosti obsahuje celou řadu projektů, které považujeme za prioritní a jsou zcela zásadní, pokud máme vybudovat společnou evropskou infrastrukturu. A to souvisí s tím problémem, o, kterým, eh, o kterém jste hovořila vy. Je to tedy na nás, je to náš úkol, kterého se musíme chopit a tento závazek musíme splnit. projekty, které doposavat nebyly rozpracovány, nejsou ve fázi přípravy, nebyly dosud zahájeny, tak eh, to je jedna věc, ale jiná věc jsou projekty, které již zahájeny byly a tam už eh, těžko mohu nějakým způsobem zasahovat a měnit je. Nicméně do budoucna je potřeba, abychom byli lépe připraveni, samotné projekty musí být lépe připraveny a já budu věnovat eh, velkou energii k tomu, abych zajistila, že ty nejnaléhavější, nejdůležitější projekty v oblasti strategie energetické bezpečnosti jsou implementovány řádným způsobem. Ale jinak si plně uvědomuji, že otázka zajištění energetických dodávek, otázka energetické bezpečnosti do značné míry závisí na dobudování jednotného trhu. Děkuji. Nyní má slovo paní Spiráky, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte, abych vysvětlila, proč se ptám na tuto otázku. Je to pro mě zásadní záležitost. Sedím tady, paní Bratušek. V roce 2014 během parlamentních voleb ve Slovensku jste vedla eh, kampaň s protievropskými slogany. Říkala jste Slovinsko pryč eh, z Bruselu a teď nám tady vysvětlujete, že jste zachránila Slovinsko díky Evropě. Takže mm, nepředpokládám, že jste se přes noc eh, změnila. Vývat komunisto, to bylo jeden ze sloganů, který je vám přisuzován a je to proti mm, evropským hodnotám. Také jste podporovala protievropskou akci, eh, kde padala tvrzení, že Evropa je eh, banda zlodějů. Takže chci se zeptat, zda se skutečně myslíte, že jste pro tuto práci vhodnou kandidátkou? A další otázka, ehm, skutečně si myslíte, že vaše osobní přesvědčení je slučitelné s evropským náhledem, eh, tak jak ho představil předseda komise? Ano, děkuji vám za tento dotaz. Děkuji za možnost vysvětlit ještě jednou tuto věc. Za prvé, každé prohlášení musí vycházet z faktu a já jsem nikdy nenapsala ani neřekla nic co by mohlo eh, naznačovat, že zastávám protievropské postoje, já naopak zastávám postoj proevropský a jsem velice pešná na to, že jako předsedkyně slovenské vlády jsem eh, dokázala zemi pomoci bez jakékoliv asistence ze strany EU vymanit se z probíhající krize. Takže Slovensko vyřešilo své problémy zcela samo a na to jsem pyšná protože mm, nakonec řešení problémů v jiných zemích eh, stálo velké mm, peníze všechny evropské občany a proto jsem hrdá na to, co se nám v loňském roce podařilo. Bylo to přitom velice obtížné období, ale myslím, že jsme si vedli nesmírně dobře. Vy jste ještě jednou poukázala na akci, které jsem se zúčastnila. Jednalo se o oslavu státního svátku. Byla tam přítomna celá politická elita země a již jsem dříve uvedla, že píseň, kterou jsem zpívala, je na Slovensku chápána jako protifašistická píseň a shodli jsme se na tom, že Evropa je založena na společných hodnotách. Myslím, že se nemusím nikomu za nic omlouvat. Děkuji. Pan Kofot, prosím. So much, um... Děkuji, paní Bratušek, sedím zde. Vy budete mít svěřeno velice důležité portfolio a tak mě zajímá, Eh, jak budete postupovat, až se stanete komisařkou, pokud se stanete komisařkou? V dopise od předsedy Junckera je uvedeno, že musíte pracovat pro Evropu, proto abychom se stali vůdcem v oblasti obnovitelných zdrojů, ale dnes jste neuvedla žádnou konkrétní odpověď, jak takového cíle dosáhnout. A mě by zajímalo, zda když hovoříte o udržení konkurenceschopnosti, Myslíte si, že snížíme konkurenceschopnost, eh, když půjdeme cestou ambiciozních eh, cílů v oblasti obnovitelných zdrojů a myslíte si, že 27% do roku 2030 je cíl dostatečně ambiciozní? A za třetí, jak zajistíme v Evropě eh, efektivní převážení energie z obnovitelných zdrojů z jednoho členského státu do druhého? Děkuji. bom začela. Asi začnu posledním prohlášením. Jde o investice, investice a zase investice. Udělám vše, co budu moci proto, aby balíček, který oznámil předseda Juncker, byl věnován na nejpotřebnější investice a jeho část zcela určitě musí mířit eh, na projekty energetické účinnosti a podobné projekty. U energetické účinnosti řešíme dva cíle. Jednak snižujeme emise CO2 a jednak eh, dosahujeme cílů v oblasti klimatických změn, ochrany prostředí a kromě toho také snižujeme naši závislost na dovozu. Toto vše zajistí, že Evropa bude z energetického hlediska nezávislejší. Cíle, o kterých jsme zde dnes hovořili, cíle v oblasti obnovitelných zdrojů, jsou pro některé země poněkud nepřijatelné. V Evropské radě by ovšem měli dospět ke koncenzu, že do roku 2030 podíl obnovitelných zdrojů musí být nejméně 27 Některé členské státy toho tohoto cíle dosáhnout snadno, jiné členské státy s jistými obtížemi. Vím, že se teď opakuje, ale v souladu se zakládající smlouvou jsou to výhradně členské státy, které jsou odpovědné za definici, za stanovení svého energetického mixu. A není tedy možné, abychom stanovovali pravidla v oblastech, kde nám to primární legislativa neumožňuje. Nicméně, pokud se všichni shodneme na společných cílech, tak si myslím, že uděláme maximum pro to, abychom je splnili. A nyní má slovo pan Nuno Melo, prosím. Eh, vážená paní kandidátko na komisařku energetická závislost Evropy na Rusku eh, představuje 60% a do roku 2030 by mohla dosáhnout téměř až 80%. A tato nezávislost samozřejmě je potřeba jí zvrátit. A to bude ve velké míře záviset na vás, pokud budete jmenována do této funkce. Dnes zde zaznělo, že Portugalsko a Španělsko by mohly hrát klíčovou roli. Pirenejský poloostrov Mm, má jakožto eh, finální fáze eh, produktovodu a mohla by nahrodit až 50%, z 50% závislost na Rusku. Dnes propojení mezi Pirenejským poloostrovem a Francií nepřesahuje 6,5%. V Barceloně zaznělo, že do roku 2020 by to mělo dosáhnout 12%, takže byste měla pochopit význam na vyměnit Rusko za Portugalsko, Španělsko, co se týká produktovodu. Já bych rád, abyste podala konkrétní odpověď na tuto otázku. Děkuji vám, pane poslanče, za vaši otázku. co se týká infrastruktury, která je opravdu největší překážkou pro eh, tedy řádné fungování našeho společného trhu s energií, tak eh, zde bych eh, chtěla zdůraznit, že je potřeba propojit státy, regiony a potom také propojit vlastně jednotlivé části eh, jedn států, které, kde tato infrastruktura, toto propojení ještě není dostatečné. Takže v tomto s vámi eh, souhlasím, v tom, co jste řekl. A chtěla bych zopakovat, že budu dělat vše, co budu moci, abychom tuto infrastrukturu, která je skutečně velmi potřebná, vybudovali co nejdříve. Jak jsem již řekla, nejde změnit věci, to, ne, již to, co bylo uděláno, ale samozřejmě do budoucna ode dneška je potřeba jít plným tempem ku předu a pan předseda Juncker také jasně řekl, že Velká část tohoto balíčku, o kterém hovořil, bude právě cílit na rozvoj eh, energetické infrastruktury protože pouze pokud bude tento jednotný eh, vnitřní trh dobře propojený, tak bude možné dobré fungování. Děkuji a nyní dávám slovo kolegovi Matiasi Grotovi. Panu, paní Bratušek, jakožto případná více místo předsedkyně komise jste zde hovořila téměř tři hodiny, ale v podstatě neho nezmínila jste se ani jednou o obchodu s emisními povolenkami. Co vlastně je, jaká by byla pro vás přijatelná cena CO2? Jsou sam, jak, samozřejmě potřeba do budoucnosti investice, pro podporu určitých eh, stabilizačních rezerv a kolik vlastně těch povolenek CO2 by se mělo stahnout z trhu tak, abychom měli fungující obchod s těmito povolenkami emisními CO2. Děkuji. Děkuji, vážený pane poslanče, za vaši otázku. Možná to byla chyba, že jsem se o této věci ještě nezmínila, ale v podstatě ani nikdo tuto otázku ještě nepoložil. Samozřejmě mohu k tomu něco říci. Jsem přesvědčena o tom, že tento finanční mechanismus je důležitý pro uskutečňování eh, té politiky v oblasti životního prostředí. Cena, cenu asi těžko stanovíme my, cena, cenu bude muset stanovit trh. Eh, je pravda, že krize, která panuje toto ovlivnila. Samozřejmě zanechala své stopy v této oblasti a to v tom smyslu, že je cena dnes nižší, než bychom tedy byli očekávali. Já, pokud jde o mě, podporuji tyto stabilizační tržní rezervy. Jak jste již zaznělo, existuje návrh v tom smyslu, aby tyto rezervy byly vedeny do roku 2020. Některé státy členské navrhují dřívější termín. Samozřejmě o tom je možno ještě diskutovat. Otázka, který je ten správný mechanismus tomu, aby se zajistilo, že tento eh, tržní model bude také dobře fungovat. To je samozřejmě potřeba ještě stanovit. Já jsem si také jistá, že se nám podaří eh, pomocí tohoto mechanismu také uskutečňovat naše cíle v eh, oblasti životního prostředí a to je velmi důležité. Takže podporuji zavedení tohoto takzvaného mechanismu pro stabilizaci trhu. Děkuji. Děkuji a nyní má poslední řečník slovo, tedy a to pan Petr Líse. Děkuji, pane předsedo, paní kandidátko na komisařku. Ještě jednou bych vám chtěla příležitost odpovědět konkrétně na konkrétní otázky. A potom nejen v těch dvou minutách, ale potom také ve vašem závěrečném prohlášení. Závěr váš kolega Kaněte Eh, hovořil o konkrétních závazcích minulý čtvrtek, řekl, že nejméně 30%, 30% eh, zvýšení energetické účinnosti bych chtěl stanovit do roku 2020, potom také jasné cíle v oblasti povolenek CO2 a potom podpora tohoto nového mechanismu, pokud parlament bude s tím souhlasit a po roce 2030 se také vyjádřil ke konkrétním cílům. Takže tyto cíle, o kterých se zmínil pan kolega, kolega Kaněte, můžete, budete je podporovat nebo byste je zablokovala? A poslední otázka. Ho, hovořila jste, že šlo o tom, že to byla antifašistická píseň, kterou zpívala. Máte pochopení, že protože pokud naš, že mějte pochopení, protože jakožto EPP jsme z tohoto trošku zneklidnění. Děkuji. Um, Najlepša hvala. Bom to uh, pesem, myslím, da jsem... Uh... Eh, Děkuji vám. Já myslím, že o té písni už jsem toho vysvětlila dost, ale řeknu to ještě jednou. Ve Slovinsku je to píseň antifašistického významu. A Zpívala se taky, když eh, Slovinsko bojovalo proti dřívějšímu systému, čili skutečně proto jsem s tím neměla problém. Co se týče závazků, tak eh, ty já si plně uvědomuji, proto jsem o tom několikrát hovořila. My teď máme před sebou cíl nejméně 27 pro obnovitelné zdroje a 30% plus, co se týče energetické účinnosti. Čili já si myslím, že to je naprosto v pořádku a mm, je to konzistentní. Pokud se týče toho, kdo kam bude vyslán, na jaká jednání na mezinárodním poli. Tak to jistě je důležité, ale ještě důležitější je, abychom oba hovořili stejně a sledovali ty též cíle. Co se týče našeho společného cíle do roku 2050, tak já věřím, že eh, se nám eh, podaří zhodnout s mezinárodními partnery na snížení objemu emisí o 80 Já tedy věřím, že my narazíme na shodu také u jiných partnerů. A myslím, že bychom eh, mohli přijímat ještě více závazných cílů. Tak, já bych vám nyní chtěl všem srdečně a oficiálně poděkovat za všechny otázky a paní dezignované komisařce za odpovědi. Mm, možná, že eh, kolegové toužili po nějakých dalších detailech, tak možná, že bych Eh, mohl požádat paní dezignovanou komisařku, aby v posledních pěti minutách možná ještě doplnila eh, další detaily, která možná, které možná nestačila říci, takže dávám jí nyní slovo. Děkuji vám. Tak především eh, mnohokrát děkuji za šanci odpovídat na tyto otázky a eh, také bych chtěla ještě jednou poděkovat panu Junkrovi za tuto příležitost. Eh, chtěla bych říct ještě pár slov navíc o eh, tom, řekněme, té vizi o energetické unii. Tak eh, možná, že hm, situace nás trošku donutila reagovat. Po krizi eh, z roku 2009 jsme asi hm, neudělali dost pro zlepšení eh, bezpečnosti zásobování energií. A v této souvislosti, a teď hovořím o Eh, klimatické politice orientované na budoucnost, tak já myslím, že tady je to jasné. Eh, my především chceme dosáhnout cílu s eh, snižování emisí, zvyšování počtu, tedy podílu obnovitelných strojů a šetření energií. do roku 2030 chceme snížit o 30 spotřebu energie a já myslím, že tady máme eh, příležitosti a v podobě projektů, které zlepšují energetickou účinnost a zároveň eh, tvoří pracovní místa a posouvají nás směrem k zelené ekonomice. No a samozřejmě nám pomohou nejméně o 20 zvýšit podíl obnovitelných zdrojů. A další cíl, o kterém jsem dříve hovořila, to je horizont 2050. A to je o 80% méně emisí a doufáme, že tedy se k nám připojí mezinárodní partneři. Hlavními eh, prvky té energetické unie jsou za prvé lepší fungování společného trhu, a to znamená lepší propojení infrastruktury lépe fungující vnitřní trh posílí naši konkurenceschopnost a to se týká jak průmyslu, tak také obyvatelstva. No a zároveň eh, jde o přechod na nízkouhlíkovou ekonomii, což můžeme dosáhnout tím, že zvýšíme eh, podíl obnovitelných zdrojů a posílíme energetickou účinnost. A to jsou pilíře. A pokud se nám toto podaří, tak eh, tím také oslabíme závislost na dovozech. No a dále, eh, co se musí zlepšit, je náš přístup k mezinárodním partnerům Myslím, že eh, budeme mít daleko větší sílu, pokud eh, se spojíme a pokud eh, budeme mít společné argumenty a společné pozice. Pokud získám toto portfolio, pak mojí prioritou číslo jedna bude vypracovat nouzový plán pro mimořádné situace do budoucna. Pokud by se snad mělo stát, že v Evropské unii nebudeme mít dostatek plynu. V komisi se už na tomto dokumentu pracuje a e, já jsem přesvědčená, že ho brzy uvidíme. Pomůže nám k tomu, abychom měli jasnou vizi, mohli sledovat jasné cíle a tedy jít cestou, o které víme, že k ním vede. Děkuji vám. Thank you, madam Alenka. Děkuji vám, paní Bratošek. Děkuji vám za vaše závěrečné vystoupení. Chci poděkovat všem kolegům z Výboru pro průmysl i z Výboru pro životní prostředí a také všem zástupcům kteří zde zastupuje evropské veřejné mínění, jsou přítomni buď zde v sále nebo sledují naše zasedání přes internet. Ještě na závěr informace. V 8 hodin dnes večer se sejdou koordinátoři výboru pro průmysl a zítra se sejdeme všichni z výboru ITRE na slyšení pata, pana Katajnena, a to v 10 hodin dopoledne. Děkuji všem. Uh, Ještě bych také doplnil informaci pro kolegy z výboru pro ochranu životního prostředí. Naše jednání pro hodnocení slyšení s koordinátory proběhne dnes od půl osmé do deváté hodiny večerní a pak proběhne společné jednání koordinátorů výboru ITRE a výboru ENVY a to v 9 hodin a potrvá do 22. hodin večerní. Děkuji.